Dámy a pánové, ujišťuji vás, jakožto předseda výboru pro rozpočet, že má role je omezená. A spočívá v tom, že, že vás chci srdečně přivítat na tomto veřejném slyšení našeho výboru na téma klíčové zásadní, to je rozpočet Evropské unie a malé a střední podniky. Toto slyšení je součástí ročního programu veřejných slyšení, jež náš výbor pořádá v roce 2015. A než udělím slovo dvěma zodpovědným kolegům, kolegovi Rubikovi a Murešanovi, tak mi dovolte, abych vám stručně pře, představil program dnešního eh, odpoledne. Budeme mít dvě diskuze formou panelu. Smyslem prvního panelu je vyhodnotit výsledky politiky Evropské unie eh, eh, ve vztahu k malým a středním podnikům a identifikovat případné překážky jejich eh, účinného financování z evropského rozpočtu. V druhém panelu se řečníci pokusí identifikovat způsoby, jak na pomoci financování Evropskou unii financování projektů malých a středních podniků na nejvyšší úrovni, včetně mladých podnikatelů. A včetně e, podnikání žen, ale samozřejmě i mužů mladých. Brzy dám slovo panu Rubikovi a Murišanovi a přeji vám všem podnětnou a plodnou diskuzi. Rád snad přispěje k tomu, aby malá a střední podniky se skutečně staly tou pákou růstu a pracovních příležitostí v každé jednotlivé zemi Evropské unie. A teď již předávám slovo panu Rubigovi. Vítám vás v Evropském parlamentu, děkuji panu předsedovi z celého srdce, protože sdílí spolu s námi názor, že Evropa v oblasti nezaměstnanosti by mohla hrát výraznější roli, mohla by více analyzovat, kde máme skutečné možnosti s nevelkým rozpočtem, který máme na evropské úrovni, máme zhruba 1% HDP a tohoto jednoho procenta financujeme také celý e, rozvoj venkova, zemědělství a další oblasti. Proto nám jde o to vidět, podívat se, kde může Evropa pomoci. Vždycky jsme mývali princip, kde bylo jasně řečeno subsidiarita, tedy mělo se všecko rozhodovat co nejblíže k občanovi, tam, kde to jde a jenom tam, kde to nejde, to má postoupit na nejbližší vyšší úroveň. Tento koncept byl pak doplněn o koncept evropské přidané hodnoty, který znamená, že máme vlastně rozhodovat jenom o tom, co má pro občany patřičnou přidanou hodnotu. A nová varianta, kterou jsme našli pomocí parlamentního výzkumného oddělení, zní, co občan ztratí, když bude Evropy příliš málo? To si myslím, že je klíčová otázka. Co v Evropě teď ztrácíme, protože Evropská unie v nejrůznějších oblastech zatím ještě není 100 být tím, kdo problémy řeší. V mnoha členských státech vidíme, že když už to opravdu nejde, tak se problémy posunou do euroskupiny nebo do Evropské unie. Existují mnohé varianty, kdy se mezivládně nebo na evropské úrovni rozhoduje demokratickým způsobem a my si myslíme, že rozpočtový výbor Evropského parlamentu má velkou odpovědnost za to, aby prostředky, které vynakládáme, byly pro občany skutečně účinné. Jeden z našich hlavních problémů teď také je, že v mnoha zemích je ten problém v tom, že spotřeba sice funguje docela dobře a sociální podpora lidem poskytuje jistou míru bezpečnosti, ale máme příliš málo lidí, kteří se chtějí osamostatnit, kteří by byli připraveni vzít zaměstnance. Když si vezmeme, že v Evropě máme asi 25 milionů malých a středních podniků, tak by, kdyby každá ta firma vzala jednoho člověka navíc, tak by v podstatě problém nezaměstnanosti byl vyřešen a proto se tím musíme zaobírat intenzivněji, jakým způsobem ty otázky vyřešit. Ve výboru pro rozpočet eh, jsme spustili některé pilotní projekty, eh, máme zase zájem některé další iniciovat, ať už je to Erasmus pro mladé podnikateli, což je naše iniciativa, anebo Female Business Angels, to také byla naše iniciativa v oblasti migrace víme, že právě pro lidi, kteří jsou původem z mimo, mimo Evropskou unii, je vynikající, když se mohou osamostatnit, mohou začít podnikat. Tady máme ohromný potenciál aktivit a myslím, že bychom se na to měli soustředit. Pro nás je důležité soustředit se i na duální vzdělávání. Duální vzdělávání znamená to, že lidé se osamostatňují co nejdříve, je to možné. Já často říkávám, že už jsem ve školce měl první, první kuchyňku, kde jsem prodával umělohmotné okurky za umělohmotné penízky, tedy snažil jsem se být obchodníkem. Pak eh, následují školy, kde se opravdu učí, jak zakládat firmu a eh, personál školy s těmi studenty reálně zakládá firmu, to znamená, že ti lidé se opravdu učí, jak se to dělá a žáci, studenti si osvojují ty dovednosti. Musíme se v rámci těchto výzev postarat o to, a my v Evropě máme velké rozdíly i u toho celoživotního vzdělávání. Musíme se postarat o to, abychom umožnili ním lidem v Evropě získat zajímavá pracovní místa, dobře placená pracovní místa, bezpečná, jistá pracovní místa, ale na to je potřeba mít vzdělané lidi, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost a samozřejmě, když se přebírá odpovědnost, tak musí být jasné, že musí být jasné pobídky a impulzy. My si my neuvažujeme o tom, jaké impulzy přinést eh, mladé ženě, aby se osamostatnila jakým způsobem můžeme iniciovat to, že mladý podnikatel ještě navíc někoho zaměstná. To si myslím, že je třeba vidět v oblasti sociálních jistot a bezpečnosti, že v podstatě ti, kdo jsou samostatně výdělečně činí, nespadají do těch sociálních sítí. Musíme ale vědět, co uděláme s těmi, komu se jejich aktivita nepodaří dnes tady máme spoustu lidí z praxe, máme tady spoustu lidí, kteří se těm tématům věnují. Eh, prosíme je, aby byli kritičtí, kriticky konstruktivní. Jsme odkázáni na dobré nápady, dobré myšlenky a rádi bychom věděli, co my v politice můžeme udělat lépe. V tomto smyslu předám teď eh, kolegovi Zigfridu Mirešanovi spolu s panem předsedou chceme, abychom se tomuto tématu věnovali co možná nejvíce. Děkuji. So thank you, thank you, chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Paulu Rubikovi. Milí kolegové, vážení hosté, velmi vám děkuji za to, že jste dnes mezi nás přišli, tak abychom spolu mohli diskutovat o tématu, který, které jsme dnes zvolili jako hlavní program našeho slyšení, to znamená financování malých a středních podniků z rozpočtu EU. Jak víte, malé a střední podniky jsou páteří eh, evropské ekonomiky, eh, představují 99 evropského, evropských podniků, eh, je jich více než 20 milionů a pracuje tam dvě třetiny lidí. Vytváří se tam dvě třetiny pracovních míst a proto tedy se musíme zabývat nástroji, které můžeme poskytnout malým a středním podnikům, tak aby mohli růst, aby měli přístup na trh a aby eh, tedy mohli profitovat z jednotného trhu z největší ekonomiky světa. Jak všichni víte, malé a střední podniky utrpěly finanční a hospodářskou krizí v minulých eh, šesti letech. Eh, Přístup k financím se zkomplikoval, zkomplikovaly se podmínky, zvýšily se poplatky, cena peněz. Eh, Evropská unie intervenovala a snažila se malým a středním podnikům v minulých letech pomoci prostřednictvím nových programů prostřednictvím finančních prostředků, ale také prostřednictvím pobídek eh, veřejnému sektoru a investorům, tak aby eh, mohli snáze a lépe financovat malé a střední podniky v Evropě. Pokud jde o otázku, jaké nástroje má Evropská unie k dispozici, tak aby zajistila financování malých a středních podniků, máme strukturální fondy, ty všechny všichni znáte, především ve střední Evropě, v nejméně rozvinutých zemích EU. Právě tyto fondy byly jedním z nejdůležitějších investičních nástrojů během minulých let ale e, někde tedy malé a střední podniky závisí také na veřejné správě, e, závisí na její efektivitě, byrokracii a to je právě věc, o které chceme dnes diskutovat. To znamená, do jaké míry je potřeba byrokracii, byrokracii omezit, do jaké míry musíme ulehčit přístup malých a středních podniků e, k financování z evropského rozpočtu. Kromě toho jsou tu samozřejmě programy a e, finanční e, fondy, o kterých dnes budeme diskutovat, které přímo řídí komise. Sem patří například program COSME, COSME Eh, původně to také byly dotace, ale v minulých letech eh, v důsledku eh, tísnivé finanční situace, ve které se všechny členské státy nacházejí, jak pan Rybik správně řekl, i rozpočet EU je omozený a právě proto jsme se zamýšleli nad tím, jak můžeme maximalizovat efekt těch omezených finančních zdrojů, které máme k dispozici a to znamená, že jsme se posunuli od dotací k jiným finančním finančním nástrojům a produktům, díky nimž můžeme dosáhnout většího dopadu na ekonomiky, eh, ekonomiku. Jedním z nich je Evropský fond pro strategické investice, to znamená takzvaný Junckerův plán. Je to věc, eh, kterou eh, které si malé a střední podniky nemohou nevšimnout 75 miliard euro se z celého množství prostředků je věnováno právě malým a středním podnikům, což je velká část. Právě proto bychom rádi slyšeli od našich panelistů, od našich dnešních hostí, jak se eh, tedy snaží využít finančních zdrojů, které mají díky tomu k dispozici, které eh, pro nich vyplývají z Junkrova plánu. Kromě toho bychom dnes chtěli diskutovat o úspěších, o úspěšných eh, příkladech financování z evropského rozpočtu úspěšných projektů je mnoho biomedicína a další oblasti kde podniky mohly růst díky financování z evropského rozpočtu. Jsou to věci, o kterých musíme na evropské veřejnosti více hovořit a já si myslím, že právě dnešní den proto bude dobrá příležitost. E, dneska budeme mít dva panely. Prvnímu panelu budu předsedat já, druhému pan Rybich. Máme mezi sebou velmi renomované řečníky a hosty, a to v obou panelech. Naším cílem bylo to, abychom eh, tady prezentovali co možná nejvíce nových myšlenek a právě proto jsme pozvali zástupce obchodních komor, investory, zástupce akademické sféry, zástupce komisy, komise Evropské investiční banky. Nebudu o tom dále hovořit, ale Myslím si, že bude nejlepší, když přistoupíme k prvnímu panelu, v němž budeme diskutovat o nástrojích, které v tuto chvíli máme k dispozici, tak abychom mohli pomáhat nebo podporovat malé a střední podniky z evropského rozpočtu. Jak můžeme ty stávající nástroje vylepšit a druhý panel se bude zabývat novými nástroji. E, pokud jde o první panel, tak každý z řečníků bude mít nejprve 8 až 10 minut času na úvodní úvodní poznámky a následně eh, zahájíme diskuzi. Prvním řečníkem je eh, paní Kristin Schreiber, ředitelka programu COSME z Generálního ředitelství eh, pro hospodářský růst. Je to tedy program, který se zabývá konkurenceschopností malých a středních podniků. Paní Schreiber nám tedy vysvětlí mechanizmy financování eh, ze strany komise. Děkuji vám, máte slovo. Um, Pane eh, předsedo Artui, dámy pánové, je mi nesmírným potěšením, že jsem dnes tady, abych eh, vás stručně seznámila s tím, co děláme, pokud jde o tedy pomoc malým a středním podnikům v v rámci programu Kosme a také některá poučení, která jsme eh, získali. Dovolte mi připomenout základní rámec. Zlepšování konkurenceschopnosti firm je důležité, eh, chceme-li dosáhnout našich cílů eh, inkluzivního udržitelného růstu. Již mnohokrát jsme slyšeli, že malé střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a představují většinu evropských firm. Asi znáte Small Business Act, což je náš hlavní eh, rámec, tím se řídíme, jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. A právě prostřednictvím Small Business Act jsme se pokusili vytvořit nové pracovní eh, prostředí, které jak pan Rubik připomněl, je hlavní eh, cíl, abychom pomohli eh, firmám se financovat a dostávat se na trh. Takže jednak se snažíme se zjednodušovat legislativu pro malé a střední podniky, pomáhat podnikatelům získávat financování z evropských programů, máme kroky na omezení administrativní zátěže a další otázky jako pomoc eh, při ucházení se o veřejné zakázky, pomoc s platbami, aby byli včas, aby jim bylo včas tedy malým a podnik, středním podnikům zaplaceno za jejich služby a produkty. A snažíme se dále otevírat některé evropské programy pro malé a střední podniky nejen prostřednictvím zjednodušování pravidel, ale také vytvářením exkluzivních iniciativ pouze pro malé a střední podniky um, bude investováno až 90 miliard do malých a středních podniků, informační technologie a um, nízkouhlíkové ekonomiky v rámci horizontu 2020 e, máme e, vyčleněné prostředky na rozvoj inovativních řešení. Zároveň nástroj pro malé a střední podniky podporuje nové podněty a myšlenky a není omezen pouze na Eh, výzkumné služby pro služby. Mám tu kolegu z pana Malakarne eh, z EASMY, který se zaměří právě na eh, tento nástroj. Máme jeden program, který je zasvěcen posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a to je COSME, která se zabývá právě těmi čtyřmi oblastmi, které jsou podstatou toho Small Business Act, Eh, jde o přístup k trhům, zlepšování rámcových eh, podmínek a podnikatelský eh, duch. To je v podstatě 60% celého programu COSME, čili podstatná část přístup k úvěrům a půjčkám je hlavním problémem pro růst malých a středních podniků a tím, že dáme záruky bankám a dalším finančním zprostředkovatelům, se COSME snaží mobilizovat až 20 miliard půjček pro malé a střední podniky v Evropě. A finanční nástroje Kosme byly velmi pečlivě nastaveny, aby vyšly vstříc potřebám malých a středních podniků a zajímavá skutečnost je, že poptávka je vysoká a překračuje dostupné, eh, dostupnou nabídku, čili eh, množství financí, které jsou k dispozici, takže to funguje velice dobře. K tomu se možná dostaneme eh, v další části tohoto slyšení, to znamená problém, kdy není dost financí na uspokojení poptávky. Dále existuje samostatná, samostatný eh, segment um, Junkrova investičního plánu pro malé a střední podniky. A pokud jde o přístup k trhům, to je 20, představuje 21%, tak víme, že zatím pouze 25% malých a středních podniků um, působí v jiném než mateřském členském státě. A Kosme podporuje evropské firmy, aby mohly využít vnitřní trh, aby mohlo využívat, mohly využívat vazby vně hranic svého státu a dokonce i vně Evropy. Jistě, že nemůžeme z komise přímo oslovovat individuálně malé a střední podniky, ale to také není naším cílem. My se spoleháme na zprostředkovatele a některé organizace, na podporu podnikání, kteří oni ně znají, ví, jak s nimi hovořit, ví, jaké mají potřeby. Jsou to takové multiplikátory našeho rozpočtu tím, že jim dávají konkrétní služby a vznikají tady synergie s národní a regionální podporou. Další důležitý nástroj je eh, síť eh, Enterprise Europe, která má více než 600 kanceláří Evropě i jinde, například v Peru jsme otevřeli nedávno další kancelář. Ehm, tak se financují eh, technologie, výzkumné projekty eh, v Evropské unii i v jiných zemích. Máme poradní služby eh, v této síti a ty budou opět prosazovat účast malých a středních firm například na Horizontu 2020 a na strukturálních fondech. Takže snažíme se zlepšovat rámcové podmínky, tak nechci samozřejmě zacházet do příliš mnoha podrobností, ale je důležité si uvědomit, že se snažíme zahrnout, zahrnout všechny aktéry napříč eh, Evropskou unii, aby připravovali politiky, které jsou nastavené pro eh, malé a střední podnik, aby snižovaly eh, byrokratickou zátěž. Existuje také schromáždění, na kterém mohou malé a střední firmy, jejich zástupci Ehm, se dohadovat na dalším postupu a vyměňovat si osvědčené eh, postupy. Máme tu síť eh, zástupců malých a středních podniků, teď se sejdou v listopadu v Lucembursku pod záštitou eh, lucemburského velkové, velko, lucemburské velkové vodkyně a budou tady moci znovu rokovat. Ehm, a to posílí další ehm, tedy úsilí eh, členských eh, států, které budou prezentovat své podněty na eh, tomto schromáždění a poslanci poslankyně parla, Evropského parlamentu jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili. V roce 2016 hodláme nastartovat další kroky kosme směrem k modernizaci evropských firm, zvláště tím, že pomůžeme malým a středním firmám zlepšit svoji konkurenceschopnost prostřednictvím nových technologií a inovativních metod. A čtvrté, eh, čtvrtá oblast našeho zájmu, zájmu kosme, souvisí s další eh, prioritou a to je eh, podnikání, ehm, podnikatelský duch, protože tady je samozřejmě obrovský potenciál vzniku nových pracovních míst Víme, že na tom nejsme tak dobře jako někteří naši konkurenti, třeba Spojené státy, když pokud jde o tvorbu nových firm, zakládání nových firm. Takže musíme eh, tady ještě dělat víc, pokud jde o osvětovou činnost. Existují například Erasmus pro mladé podnikatele a další systémy, které už začínají v pilotní fázi byly nastartovány na žádost Evropského parlamentu. Je tu vysoký zájem, pozitivní zpětná vazba ale opět eh, spíš jde o to, že program je příliš velký zájem, 1700 výměných eh, eh, výměn, které dostali podporu. Pravděpodobně se dostaneme na cíl 2000 za rok. Jaká jsou poučení a jaké jsou další kroky? Kosme nyní již funguje 18 měsíců oproti předchozímu programu CIPu. Víme, že je stále rostoucí zájem ze strany Eh, firm a podnikatelů, čili poptávka po finanční podpoře, no nejen. A myslím, že první poznatek je prostý, že existuje reálná potřeba konkrétních programů zasvěcených eh, malým a středním podnikům. Všichni však víme, že evropské firmy nepotřebují jen granty. Oni potřebují lepší eh, rámcové podmínky, přiměřenou legislativu O tom už jsme hodně diskutovali dříve, o tom, co to znamená. Dále lepší fungování finančního, lepše, lépe fungující finanční trhy, které jim eh, zpřístupní kapitál a půjčky. A proto Kosme právě buduje na zkušenostech, které jsme měli s programem CIP. To znamená poskytovat konkrétní služby, záruky, půjček, eh, eh, kapitálové služby a proto v rámci Enterprise Europe jsme eh, vytvořili daleko lépe, eh, služby daleko lépe šité na míru, aby se mohly účastnit malé a střední firmy programu. Jak říkám, záruky, eh, záruky půjček a také činnost v oblasti rizikového kapitálu. 24 miliard eur na období 2014 až 2020 je to částka, kterou máme k dispozici a doufám, že se nám podaří Eh, zopakovat úspěch předchozího programu. Ještě jedno číslo 31. prosince 2014 již 348 tisíc podniků využilo eh, finančního nástroje CIP, což mobilizovalo přes 19 miliard eur v půjček a 3 miliard eh, v rizikového kapitálu. Takže ta, ten pákový efekt je tady značný, protože obecně se říká, že tedy pokud jde o ten eh, záruční princip, tak jedno euro z evropského rozpočtu vede k financování 30 v hodnotě 30 eur pro malé střední podniky, čili multiplikátor je 30. Eh, opravdu eh, to vyvolalo velký zájem ze strany finančních zprostředkovatelů, již byly podepsány dohody s šesti zprostředkovateli v pěti zemích a z dalších žádostí se zdá, že je poměrně značný zájem ze strany finančních institucí. Abychom tyto nástroje rychle přinesli malým a středním podnikům, tak jsou ta, jsme nastartovali takzvané ty financovací dny, jich se účastnili i někteří poslanci, aby došlo k co nejrychlejšímu um, nejrychlejší adopci těchto kroků. Nedávno to bylo v Rize Koordinujeme samozřejmě kosme i s dalšími evropskými nástroji. Takže stručně další poznatek je, že musíme eh, včlenit podporu SMI do všech dalších evropských programů. Horizon 2020, tam eh, opět ta část pro malé a střední podniky čelí příliš až nadměrnému zájmu, ale je velice úspěšná. Měla by existovat možnost financovat programy, které ne, nebylo možno financovat v rámci EU, ale které již byly prověřeny jako kvalitní. Takže tu pozitivní uh, zpětná vazba v tom směru, že jsou pak zafinancovány na národní úrovni. A třetí poznatek je, že musíme zač- zapojit všechny relevantní hráče. Musíme zapojit místní aktéry, um, rizikové, rizikový kapitál banky, a e, další instituce, všechny na podporu iniciativ Kosme. Pouze pokud angažujeme i tyto místní hráče, tak můžeme být e, úspěšní. Snažíme se, aby i nadále existovaly, e, existovala souhra mezi různými zdroji financování v Evropě, aby to opravdu vedlo k těm očekávaným synergiím, aby lidé věděli o komplementaritě těchto způsobu financování. Tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji za tento přehled. To bylo přesně to, o co jsme žádali jako o základ naší další diskuze. Nyní předávám slovo místo předsedovi Evropské investi- místo, viceprezidentovi Evropské investiční banky Darius Kanapiekovi, který zodpovídá za malé a střední podniky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem rád, že s vámi mohu hovořit o příležitostech finanční podpory pro MSP EU. Od okamžiku, kdy jste se dnes probudili, jste e, narazili na několik e, se 21 milionů malých a středních podniků. Možná, že jste snídali v malé pekárně, alespoň tak doufám, pokud jste používali nějaké aplikace na svém smartphonu, tak eh, ty možná také vyvinul nějaký mladý podnikatel a pokud jste jeli autem, tak jeho eh, součástky také vyráběly malé a střední podniky. Malé a střední podniky v Evropě zaměstnávají 90 milionů lidí, poskytují dvě třetiny pracovních míst a přispívají eh, do evropské ekonomiky 3 částkou 3,7 bilionů. Problémem je nedostatečný přístup k financím. Eh, důsledkem tohoto nedostatku jsou vysoké náklady na půjčování pro MSP a asymetrie v informacích mezi těmi, kdo si půjčují a těmi, kdo financují. Tento nedostatek je ještě zhoršen tím, že malé a střední podniky příliš závisí na financování ze strany bank. Data ukazují, že Eh, že 20 rozvahy MSP eh, připadá na dluhy od bank. A tento podíl je ještě vyšší eh, v ekonomikách, které jsou zranitelnější. Jak víme, je to důsledek hospodářské krize, protože banky nebyly již ochotny přijímat takové riziko a půjčování MSP se proto omezilo a pokud, tak se MFP půjčovalo pouze eh, za vysoké poplatky. Eh, to dokazují také analýzy ECB, eh, dokazují také to, že mezi jednotlivými členskými státy jsou velké rozdíly. Je potřeba tedy přijmout cílená politická opatření. Současná reakce ze strany EU se ubírá dvojím směrem. Za prvé snížit rizika, která brání bankám v tom, aby více půjčovali, to je například mechanismus pro sdílení rizika, a za druhé obnovit eh, kapitálové financování, to znamená rozvíjet nové zdroje financování, které by doplňovaly financování ze strany bank. Sem spadá eh, Unie kapitálového trhu. Je to klíčová iniciativa, která má snížit vysokou závislost MSP na financování financování bankami. Oba směry opatření je potřeba provádět současně, protože eh, z krátkodobého hlediska finanční systém EU nepochybně zůstane soustředěný na banky. Všichni jsme si vědomi toho, že od roku 2010 ECB přijala celou řadu nestandardních opatření v rámci měnové politiky. Eh, do evropského bankovního systému eh, putovalo velké množství likvidních prostředků. Mělo to dvojí cíl zabránit krizi likvidity a kromě toho eh, podpořit úvěrovou aktivitu finančních zprostředkovatelů. Nicméně problémy zůstávají a to v důsledku e, přísného regulačního prostředí. Pokud chceme tento problém řešit a chceme e, snížit kapitálovou e, spotřebu při půjčování bankami je potřeba zavést nové systémy. K tomu také docházelo jak na evropské, na národní úrovni. Často se snažíme do toho zapojit soukromý sektor, tak abychom dopad těchto opatření maximalizovali veřejná opatření musí být správně zacílena tak, aby se zaměřovala eh, účinně na eh, kýžené cílové skupiny. Eh, pracovní skupina pro systémy úvěrových záruk dospěla k tomu, že Eh, problém je to především v eh, ve střední a východní Evropě, ale nepochybně i ve zbývajících členských státech. To znamená, že v tuto chvíli bych chtěl představit to, co EIB dělá pro to, aby malé a střední podniky podporovala. EIB eh, e se snaží působit proti hospodářskému cyklu a pomáhá malým a středním podnikům na základě mnoha nástrojů. V roce 2014 jsme pomohli MSP eh, prostřednictvím 25 miliard. Podpořili jsme 285 tisíc mikropodniků, malých a středních podniků a fondů MidCap no, finančními prostředky a to s prostředkovanými úvěry, eh, sdílením rizika, zárukami a tak dále. V eh, Díky tomu se podařilo udržet více než 3,5 milionu pracovních míst. Skupina EIB kromě toho nazbírala zkušenosti se dvěma důležitými politickými nástroji, které se mají zabývat právě těmi nedostatky trhu, o kterých jsem hovořil. To znamená mechanismus pro sdílení, trhu, eh, sdílení rizika pardon, a eh, investice rizikového kapitálu. Eh, banky se někdy zdráhají eh, půjčovat a proto jsou právě systémy eh, úvěrových záruk velmi důležité. Jsou používány stále více. Eh, často je to tak, že tedy poskytujeme kapitálovou úlevu bankám a ty potom mm, půjčují více. Inovativní eh, malé a střední podniky, které jsou vysoce rizikové, často nemohou poskytnout záruku a proto eh, jejich rizikový eh, profil je náročný z hlediska kapitálu. V důsledku politických opatření na krizi byly zavedeny programy pro úvěrové záruky. Přiblížím vám to tak, že jsme díky těmto systémům poskytli 200 miliard eh, euro v období 2007 až 2013. A eh, tato částka eh, v rámci malých a středních podniků vedla k desetinásobným investicím. Podstatnou částí EIB je Evropský investiční fond, velmi důležitý nástroj který se zabývá právě zárukami a rizikovým kapitálem. Kromě vlastních zdrojů spravuje zdroje EIB a taky eh, zdroje třetích stran, včetně Evropské komise. Eh, vedle těch produktů, o kterých, o kterých jsme již hovořili, sem spadá takzvaný SMEC, to znamená nástroj pro garance pro malé a střední podniky. Eh, to spadalo pro, pod nástroj CIP, CIP eh, generoval 19 miliard eh, v půjčkách pro malé a střední podniky. Celkem to bylo 367 tisíc malých a středních podniků. Kromě toho eh, je tu nástroj pro záruku pro úvěrové záruky pod programem COSME, to spadá pod horizont 2020. Evropský investiční fond pouze v roce 2014 poskytl záruky ve výši 1,6 miliard euro a to vedlo k financování na straně MSP ve výši 5,6 miliard. Jak je eh, jak tedy čte, můžete eh, se dočíst ve výroční zprávě o sdílení rizika EBA, eh, e je to tak, že eh, se rozlišuje sdílení rizika vertikální a horizontální. Eh, horizontální sdílení rizika, tam jde od eh, absorpční kapacitu veřejných orgánů. Použití ve, veřejných finančních prostředků eh, pro zaručení eh, půjček je velmi účinným nástrojem, jak použít eh, veřejné prostředky, kterých není mnoho, pro jako pákový efekt sekuritizace a s tím spojené struktury jsou primárním příkladem vertikálního sdílení rizika. Byť se rozvíjejí pomalu, Evropská investiční banka je chce i nadále podporovat. V loňském roce Evropská investiční banka investovala eh, zhruba 2,5 miliard malé a střední podnik, do malých a středních podniků ve Španělsku, Itálii, v eh, Maďarsku Eh, v Německu a v Polsku. Eh, rád bych tady na tomto místě eh, zopakoval to, co často říkají centrální banky, včetně ECB. Efektivně fungující finanční systém potřebuje dobře fungující sektor sekuritizace. Pokud srovnáme Evropu se situací ve Spojených státech, zjistíme, že je tady velký prostor pro zlepšení. A je to škoda, protože během krize Evropská unie oblasti cených papírů zajištěných aktivit, eh, aktivami neutrpěla tolik jako eh, Spojené státy. Dalším příkladem eh, záruk je iniciativa pro malé a střední podniky, která obsahuje inovativní použití evropského strukturálního, evropských strukturálních a investičních fondů a také prostředků Evropské investiční banky. V tuto chvíli se investuje na Maltě a také další členské státy o to projevily zájem. A nyní Eh, se pojďme podívat na vlastní kapitál. Mm, trh s rizikovým kapitálem je velmi důležitý. Eh, evropský trh s eh, rizikovým kapitálem po finanční, byl finanční krizí velmi zasažen a zatím se z toho nevstamatoval. Právě rizikový kapitál je zatím nedostatečný a evropský prostředky v Evropské unii představují pouze 14 ekvivalentních prostředků ve Spojených státech. V Evropě jsme stále ještě nedosáhli úrovně před krizí. Prostředí rizikového kapitálu také vedlo ke změně na straně investorů. Podle EFSA, eh, Asociace pro rizikový kapitál, vládní agentury eh, v roce 2014 představovaly 35 všech získaných prostředků. Eh, Přítomnost vlád a vládních agentur je nicméně stále ještě stěžení. V roce 2014 Evropský investiční fond investoval 1,7 miliard právě do rizikového kapitálu a tím se mu díky pákovému efektu podařilo získat 8,2 miliard dalších zdrojů ze soukromého sektoru. Evropský Závazky Evropského investičního fondu v roce 2014 představovaly 14 celkového rizikového kapitálu, který se v Evropě získal a počítá se s tím, že Evropský investiční eh, fond eh, investoval zhruba eh, polovinu všech prostředků, které byly v rámci rizikového kapitálu investovány. Díky 500 soukromým kapitálovým fondům se podařilo získat investice ve výši 9 miliard. Ehm, evropský investiční fond se tedy snažil vytvářet evropský eh, rizikový kapitál a trh eh, soukromých eh, kapitálových fondů. Samozřejmě, že vám mohu poskytnout kopie dokumentů, které to dokazují. A na závěr mi dovolte, abych krátce pohovořil o Junkrově plánu, to znamená Evropském fondu pro strategické investice. Díky tomu by evropská ekonomika měla být oživena. Eh, je, finan, tento program je financován 21 miliardy euro a eh, měl by díky pákovému efektu vést k investicím ve výši 315 miliard euro. Eh, Junckerův plán se soustředí i na malé a střední podniky. Je tu totiž určitý segment, který se bude týkat právě malých a středních podniků prostřednictvím Evropského investičního fondu. Bude to další finanční podpora nad rámec té standardní podpory ze strany EIF. E, bude to financováno prostřednictvím 2,5 miliard euro. E, riziko ponese EIB a e, kromě toho 2,5 miliardy Eh, bude garantovat Evropská unie. Očekáváme, že právě segment EFSI pro malé a střední podniky povede k investicím ve výši 77 miliard eh, a dotkne se 185 malých a středních podniků a fondů eh, MidCap. To znamená, že Evropská investiční banka již začala Junckerův plán realizovat, již podepisujeme určité projekty a já doufám, že brzy to tedy všechno začne dobře fungovat. Děkuji vám za pozornost pozornost. Thank you, thank you, Vice President. The next speaker is Vice... Děkuji, pane místopředsedo. Dalším řečníkem je místopředsedkyně Evropské asociace řemesel malých a středních podniků, paní Ulrike Rámer, která je také eh, předsedkyní Rakouské hospodářské komory. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, pánové Rybigo Morišane, dámy a pánové, nejprve bych vám chtěla poděkovat za příležitost hovořit jménem Evropské asociace UEAPME e na tomto slyšení. Já sama jsem podnikatelkou, takže znám každodenní biznis, vím, jaké jsou starosti malých a středních firm. Přístup k financím je jedna z největších starostí všech malých a středních podniků po celé Evropě. Myslím, že naše dnešní diskuse by mohly přispět k tomu, aby finanční podpora Evropské unie pro malé a střední podniky byla zacílenější. Víme všichni, že finanční zdroje na evropské úrovni jsou omezené a proto by mělo být naším společným zájmem využít jich co nejefektivnějším způsobem. Jak už jsme slyšeli, evropské instituce a národní prostředníci nedávno odstartovali zavádění nové finanční podpory, nových finančních podporných programů pro malé a střední podniky. 20 milionů malých a středních podniků po celé Evropě mají velká očekávání od tohoto programu. Samozřejmě, že budeme schopni posoudit úspěch tohoto programu teprve v okamžiku, až s ním budeme mít nějaké zkušenosti. Avšak domnívám se, bylo by velmi užitečné, kdyby všechny strany, kterých se to týká, od samého počátku věděli, co malé a střední podniky potřebují a očekávání. Oboje by umožnilo vašemu, finanční, vašemu rozpočtovému výboru vyladění programu, kdybyste věděli o tom, jak se budou distribuovat peníze. My jako asociace bychom Eh, se domníváme, že by se měly spíše poskytovat záruky než, eh, než dotované půjčky. To má dva důvody. Za prvé, záruky mají daleko větší pákový efekt, což umožňuje daleko větší dopad při použití menšího množství daňových prostředků a krom toho to má méně deformující vliv na konkurenční prostředí než přímé dotace a podpory. Než se dostanu k konkrétnějším bodům, chci připomenout, že malé a střední podniky jsou velice heterogenní skupinou. Ve skutečnosti 92% z více než 20 milionů malých a středních podniků jsou mikropodniky, které mají méně než 10 zaměstnanců a 50% z nich nemá vůbec žádné zaměstnance. Tedy většina malých a středních podniků jsou klasické rodinné firmy, které nejsou ani na špičce inovací a ani netouží potom stát se na národní firmou. Proto si musíme být vědomi toho, že jsou různé druhy malých a středních podniků a mají různé problémy, různé potřeby a proto potřebují různá řešení a podporná opatření pro většinu mikropodniků a malých podniků je zásadní normální, přístup k normálním bankovním půjčkám. Potřebují bankovní půjčky, aby mohly fungovat v každodenním režimu a normálně investovat. Tady hrají důležitou roli schémata záruk v případě, kdy oni sami nemohou poskytnout dostatečné zajištění. Evropské programy jako CIP v minulosti nebo COSME jsou užitečné ale musíme si být vědomi toho, že objem těchto programů nikdy nebude dostačující k pokrytí všech oprávněných finančních potřeb malých a středních podniků. Proto my UE a PME se snažíme usnadnit eh, financování z Evropského strukturálního a investičního fondu. Zatím se nám to do jisté míry daří. DG Regio nám nedávno řeklo, že očekávají 30 miliard z tohoto fondu k využití na podporu financování malých a středních podniků. To je skoro desetinásobek toho, co obsahuje Kosme a Horizont 2020 do konce roku 2020. Víme, že stále je pro malé a střední podniky složité dostat se k těmto zdrojům a proto zcela podporujeme komisařku Kretu, která má regionální politiku ve své odpovědnosti v jejím úsilí usnadnit dále přístup malých a středních podniků k financím. Dále je důležité, že jsme uspěli se svým požadavkem na samostatný finanční pilíř v rámci Evropského investičního plánu. Tímto dalším finančním nástrojem bude EIF moci strojnásobit objem financí pro malé a střední podniky v jiných evropských programech. Dále díky rozhodnutí Evropské investiční banky předsadit tento instrument před dobu, než vstoupí v platnost nařízení EFSI, Evropský investiční fond již teď používá první splátky tohoto Junkrova plánu. To EIF umožňuje pokračovat v podpoře e, národních poskytovatelů zárok poté, co celý rozpočet na rok 2015 projektu Kosme a Horizon 2020 již byl utracen v prvních měsících tohoto roku. A druhá věc, kterou bych ráda řekla, je, že vidíme ještě větší problémy pro ty malé a střední podniky, které chtějí financovat riskantnější podniky, jako jsou startupy, inovace, a nebo převod firmy na následníka v rámci rodiny. Takovéhle projekty zahrnují větší míru rizika, než je většina bank schopná nebo ochotná uh, akceptovat a většina těch, příliš mnoho těchto projektů není možno realizovat z nedostatku financí. Proto malé a střední podniky naléhavě potřebují nástroje, které, které snesou větší míru rizika než klasické půjčky a které poskytují často ony tradiční poskytovatelé záruk. Proto UEAPME lobuje také za lepší financování mezaninového kapitálu a podřízených půjček nebo participujícího kapitálu. Takovéto nástroje nyní může podporovat Kosme Horizon 2020 i Evropský strukturální a investiční fond ale bude záležet na poptávce z národních nebo regionálních eh, zprostředkovatelů, zda tyto nové možnosti budou využity to mě vede k následujícím čtyřem klíčovým doporučením pro další zlepšení Evropské unijní finanční podpory pro malé a střední podniky. Za prvé, aby se zajistilo, že podporné programy Evropské unie budou probíhat v zájmu malých a středních podniků, musí evropské instituce snížit byrokratickou náročnost, která se pojí s finančními podpůrnými programy na všech úrovních jak pro finanční zprostředkovatele, tak pro banky, tak pro malé a střední podniky. Za druhé, rozdíly v ekonomické situace, struktury malých a středních podniků a institucionálním složení v různých členských státech si vyžadují různá řešení, proto evropské programy musí být pokud možno co nejflexibilnější, tak aby mohly reagovat na různé potřeby v různých zemích. Třetí bod. Nejnaléhavější potřebou malých a středních podniků je přístup k financování inovací a investic. Proto podpůrné programy by se měly soustředit na dlouhodobé financování a na finanční nástroje, které budou schopny nést riziko a které by mohly být rekalibrovány, bude-li to nutné. A čtvrtý, poslední bod je že výbor pro rozpočet by měl uznat, že půjčky a mezaninové finance eh, mají daleko větší pátkový efekt než eh, přímé kapitálové investice nebo dotace a měl by respektovat fakt, že rozhodování Eh, o eh, distribuci rozpočtu je mezi jednotlivými nástroji. Děkuji vám za to, že jsem měla možnost prezentovat obavy a potřeby malých a středních podniků vašemu výboru a těším se na následující diskusi. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. Přecházíme k zástupcům akademického sektoru. Pan profesor Neil Lees, LS i. Děkuji. Mám pouze jeden slide a pokusím se dodržet limit 8 minut. Jmenuji se Lee, jsem z um, londýnské uh, School of Economics a eh, budu hovořit o tom, co víme o eh, přístupu k financím, které závisí na různých výkonnostních ukazatelích eh, Působím ve části LSI, která nedávno provedla systematický eh, přehled důkazů eh, eh, informací ohledně toho, co funguje, pokud jde o přístup financím. Využili k tomu více než 1500 nebo přes 1000 akademických studií, kde se snažili nějakým způsobem vyhodnotit do um, intervence v zájmu toho, aby měli Eh, firmy k dispozici přístup penězům a je to definováno na základě výkonnosti těch firm, což může být mm, definováno jako zisk a další charaktery. 27 z těchto studií bylo opravdu dobré, dobrých, ty ostatní nebyly dostatečně spolehlivé, aby byly skutečně použitelné z hlediska definitivního závěru, takže to je možná jaksi ta špatná zpráva. Ale z těch 27 studií 17 zjistilo, že přístup k financím eh, je eh, pozitivní, eh, je tu pozitivní vztah s, s výkonností té firmy, s výkonem té firmy. Zjistili také, že dluhové finance, financování je lepší, má lepší eh, dopad například za, záruky dluhu, než nějaké veřejné, veřejné zákroky. Například existuje rizikový eh, kapitál, a všem podpora, podpora z veřejné, veřejná podpora rizikového kapitálu. Tam se zjistilo, že ta, mm, ten pozitivní přínos není až tak dobrý. Takže přístup k financím se celkově samozřejmě velice důležitý. Jako tam hovořili kolegové, je tu, existuje mnoho malých firm. 99% vlastně jsou mm, malé eh, a střední firmy, celkom 21 milionů takových firm. A zdroje jsou omezené proto jsou jednoznačné akademické důkazy o tom, že jakákoliv intervence v této oblasti by se měla zaměřovat jen na určitý soubor firm. Většina malých firm, když jsou důležité, tak to nejsou budoucí Google, nejsou to firmy, které učiní z Evropy nejkonkurenceschopnější eh, kontinent eh, v Evropě, ale jsou to prostě takové běžné řádové, řádové, řádové Eh, firmy. Mají k dispozici finance, když je potřebují, ale zdroje jsou omezené. Proto je důležité se zaměřit na eh, relativně omezenou množinu firm. Deset firm, které opravdu chtějí růst. Ale klíčový faktor pro nás je, že to musí být firmy, které jsou inovativní. Jsou to často firmy, které eh, nezískávají podporu na tedy trhu, dluhovém trhu, Eh, úvěrovém trhu, ale přitom mají širší přínosy pro ekonomiku. Eh, ale přitom, takže to existují systémové přínosy eh, pro širší ekonomiku a takové firmy je potřeba právě těm je potřeba pomoci získat přístup k financování. Jsou to firmy, které zavádí nové produkty, z nichž to je poměrně malé množství, které mohou, jsou schopny vysokého růstu Většina firm, které zavedou no, nový inovativní produkt, z toho pak eh, ne, ne, nemá žádný přínos, eh, žádný zisk, ale je důležité, aby je měli. Je potřebujete, potřeba je financovat a s tím, že kapitálové trhy často, alespoň na základě akademických informací, těmto inovativním firmám nutně eh, nemusí poskytovat až tak dobrou podporu a to vzhledem k tomu, že je tu riziko, většina e, firm v ideálním světě, samozřejmě bychom chtěli, aby to bylo jinak, ale většina se obrátí na banku a banky provedou svoji analýzu, svoje, své skore na základě toho, jakou mají e, rozvahu, e, výsledovku a přitom samozřejmě nezohledňují ekonomický význam, ale prostě jenom české riziko. Ehm, my, další důležitý aspekt je, že my nevíme předem, jaké výrobky budou nesmírně e, úspěšné. Kdo by předvídal, jak úspěšný bude Facebook třeba? Kdo by, si, kdo by se odvážil uh, typnout, že to bude tak úspěšný produkt, A nakonec byl. Inovativní firmy proto se často více spoléhají na finanční trh než jiné. 22% firm celkem usiluje o půjčku v průběhu roku nebo nějaké přečerpání. A pak 20, a 22% z nich je odmítnuto, ale 35% inovativních firm, které zavadí nové produkty nebo služby, se hlásí a 30% z nich je odmítnuto. Takže vidíme situaci, kdy inovativní firmy jsou sice důležité, ale žádají, potřebují externí finance a mají menší pravděpodobnost, že ho dostanou. Kromě toho je to otázka poptávky. Provedli jsme eh, pohovory s řady takových inovativních firm. Oni bankám nevěří. Čili tady je problém. Byli svědkem toho, že se k ním banky chovaly špatně v uplynulých pěti, šesti letech a proto váhají si více půjčovat. A kromě toho jaksi vzdělávání podnikatelů eh, je často jiné, učí je jiné kvalifikaci než kvalifikaci, jak získat eh, peníze. Tyto všechny otázky se geograficky liší. Víme, že studie v Itálii, v Německu mohou být jiné v periferních oblastech zemí je těžší získat přístup k financím než jinde. Třeba v Silicon Valley tam je obvyklé dvouhodinové pravidlo, pokud je o získávání peněz, ale je těžké, těžší získat přístup k penězům, když jste dál. Takže pokud je o evropskou politiku, probíhá tu některé dobré produkty, zaměřovat se na firmy, které mají růstový potenciál, regionální rozvoj, ale je tu pár věcí, které bych eh, potrhl. Eh, za prvé, širší místní rámec na podporu malých a středních podniků, manažerských dovedností, eh, podnikatelského vzdělání. Čím budou lepší podnikatele budoucí, tím lepší budou mít přístup k financím. Není to jenom otázka přístupu k financím, ale je to důležité. Například ve Spojeném království Eh, je velice důležité zapojit aspekty tohoto přímo do ve, už ve školách, manažerských školách. Ehm, když jsme dělali průzkum z těch 1500 studií, tak se zjistilo, že těch 27 bylo dostatečně eh, podložených, aby mohli říct něco skutečně definitivního, což není příliš dobré. Což znamená, že dobrým způsobem by bylo, kdyby, když Evropská unie do tohoto investuje, tak by nejlepší způsob, jak zlepšit politiku v této oblasti, bylo daleko lépe hodnotit. Není to jenom o tom něco hodnotit, ale hodnotit lépe. Mít eh, skutečně jakýsi zlatý standard hodnocení, například v oblasti informačních a komunikačních technologií. A závěrem otázka technologií. To je něco, co ještě nezaznělo. Eh, trh se rychle mění, máme tu crowdfunding, ehm, peer-to-peer -peer lending, to jsou všechno věci, které mohou omezit dopad vzdálenosti a to, to, o čem jsem hovořil, centrum versus periferie. Už teď to otřásá trhem financování a je potřeba bedlivě zvážit, co to může znamenat z hlediska některých eh, intervencí a kroků. Děkuji. Thank you. Um, our next speaker... Děkuji. Dalším řečníkem v tomto panelu je pan Taneli Teka, servý podnikatel z Finska, který nám představí svoji zkušenosti s mnoha startupy v Evropě a také svoji zkušenost s investicemi v IT sektoru. Eh, poví nám o tom, jaké problémy řeší startupy, pokud jde o financování a co je potřeba k tomu, aby tedy eh, startup se eh, mohl úspěšně uplatnit na trhu. Taneli Tyka má slovo. I just hope that our technical equipment here in the parliament Doufám, že naše technické zařízení v parlamentu dostojí vašim požadavkům, pokud jde o uh, inovativní technologie. Uvidíme, jestli tedy moje slajdy budou k dispozici nebo ne. Já sám jsem podnikatelem v oblasti růstových podniků. zabýval jsem se investicemi do eh, podniků v oblasti IT. Svůj vlastní první podnik jsem založil na konci 90. let, když mi bylo 29 let a hodně jsem se z toho naučil. Hodně jsem se naučil ze svých vlastních zkušeností a také z vlastních chyb. V průběhu všech těch let jsem se účastnil několika kol eh, získávání rizikového kapitálu a těch úspěšných kol bylo celkem 16 a eh, kromě toho jsem byl sám takzvaným business angel zhruba 15 případech. Díky tomu jsem tedy napomohl 15 investicím během posledních deseti let. To je tedy eh, můj pohled na růstové společnosti. Eh, budu se zabývat startupy a nebudu se zabývat eh, středně velkými podniky, ale spíše těmi startupy, které rychle rostou. Pokud máme zhodnotit, jak ten systém funguje, tak můžeme říci, že systém funguje, ale je neefektivní a jsou tu velké rozdíly ve výsledcích, ke kterým eh, dospívá. Jsou některé úspěšné příklady v Evropě, které mohu uvést a které jsou velmi pozoruhodné vznikají na základě spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Je velmi obtížné, aby soukromý sektor byl tím motorem. Eh, veřejný sektor je často tedy podpůrnou složkou v tom úspěchu a je to ten, kdo umožňuje eh, úspěch, kdo vlastně dláždí tu cestu. Přeskočíme na další slide. To jsou některé úspěšné příklady, které jsem si tady dovolil zmínit. Eh, Texity eh, ze Spojeného království, ale zároveň je to tak, že tím, že soustředili finanční prostředky na konkrétní místa, na konkrétní věci, tak se jim podařilo dosáhnout úspěchu. Na eh, lokální úrovni musíte postupovat velmi eh, inteligentně, to je náš přístup. Já osobně znám mnoho podniků, které se snažili tuto situaci trochu využít a eh, vytvořili si kanceláře v těch vzdálených oblastech, tak aby získali prostředky nebo aby získali přístup k veřejným prostředkům. Musíme si ale uvědomit, že e, stále méně záleží na tom, kde má dotyčná firma své sídlo a záleží více na tom, e, jaké e, lidi v ní pracují. Já si myslím, že všechno, co se tedy týká financování regionální politiky, musíme velmi bedlivě a pečlivě zvažovat. Kromě toho Evropská unie může učinit celou řadu věcí, kromě rozpočtových opatření. Jedno z opatření, které Evropská unie má a které se týká eh, odstraňování národních překážek, je jednotný trh. Jde o eh, harmonizaci pravidel v rámci EU a to má velký význam a velké výhody pro malé a střední podniky. Pokud se například nacházíte ve Finsku na severu EU a zakládáte podnik, tak eh, na počátku možná přemýšlíte o eh, službách pro místní zákazníky, ale zároveň v posledku chcete působit globálně. A Evropská unie by mohla situaci zlepšit, tak aby se zvýšila konkurenceschopnost těchto podniků od prvního okamžiku díky harmonizaci. To znamená, že tu jsou dobré iniciativy, které se v Evropské unii v tuto chvíli řeší a těch bychom měli využít. Pokud jde o veřejné financování, tak pro růstové společnosti je někdy obtížné jich využít, někdy je to taková pandořina skřínka, ale pro některé podniky je to něco jako záchrana. Proč se vydávat tou složitou cestou a získávat zákazníky, když vám někdo pomůže, je snaží eh, využívat takovéto financování a eh, nespolehat se pouze eh, na zákazníky. Tyto podniky jsou tak říkajíc nad tím systémem a Často je to tak, že jsou to podniky, které po celá léta spoléhají na veřejné prostředky a pouze z části na soukromé mm, prostředky. A tím se tedy eh, vyplýtvá mnoho prostředků, mnoho času a nakonec ty firmy stejně zkrachují. Já si myslím, že bychom tedy společně mohli být mnohem úspěšnější kdyby tedy Evropská unie eh, nebyla eh, vždycky tím hlavním hráčem eh, při financování malých a středních podniků jde, je pod třeba, aby tu byla motivace v soukromém sektoru. Ta soukromá motivace, to je to nejdůležitější. A já si myslím, že doporučím tady to, aby ten Eh, objem veřejných prostředků nebyl vyšší než 40 Samozřejmě, že musíme řešit ještě celou řadu eh, obtížných otázek, národní pravidla. Určitě je to tak, že celou řadu národních pravidel je možno vylepšit. Já osobně jsem s tím udělal eh, mnoho zkušeností. Podílel jsem se na financování jedné společnosti v Dublinu a ta společnost tedy byla irsko-čínská, měla e, zastoupení ve Spojených státech, byla to velmi globální společnost a ukázalo se, že regulační prostředí ve všech těchto společnostech e, měli jsme zaměstnance tam i onde a e, v každém prostředí platila různá pravidla. To potom je situace, která je velmi složitá, pokud tedy takováto eh, takováto pravidla nejsou harmonizována. Je to pro růstové společnosti velmi komplikované. V, dnešní svět, v dnešním světě je to tak, že pracovní místa uh, mohou uh, být využívána na dálku eh, díky softwaru, díky cloudu a v podstatě ani není možno říci, kde se dotyčné pracovní místo nachází. Eh, ale zároveň je to tak, že je tu mnoho eh, legislativních aktů, které se na to vztahují a to je velký problém pro růstové společnosti. Já si myslím, že Evropská unie je na tom ještě o něco lépe, pokud to eh, srovnáme, eh, pokud jde o tedy podmínky pro růstové společnosti. Kromě toho se to týká i vzdělávání a já tady mám jedno doporučení. Myslím si, že můžeme doporučit Dánsko, protože je pozoruhodné, co dánové eh, podnikli v oblasti vzdělávání podnikatelů růstové společnosti a podnikatelé by velmi využili to, kdyby se vzdělávání eh, soustředilo na definování problémů. Nikdy eh, nepřekonáme eh, takové země, jako je Indie nebo Čína, že tedy tím, že budeme mít více absolventů, my potřebujeme jako Evropani to, že Eh, pokud chceme obstát v globální konkurenci, pokud naši lidé budou v tom, lepší v tom, že budou definovat problémy jako takové. Eh, to je důležité ve stále komplikovanějším světě. Musíme dospět k tomu, jak problémy definovat a řešit. A to je právě záležitost pro systém vzdělávání. Na to bychom se ve vzdělávání měli soustředit. E, to znamená, že celá podnikatelská sféra je stále více holistická, komplexnější. E, jde o e, propojení všech otázek, ať už je to tedy technologie, přístup k financování a e, v posledku záleží o, na konkrétních lidech a na jejich konkrétní motivaci, na tom, co mohou a chtějí udělat. To znamená, že ten problém je velmi komplexní, ale určitě stojí za to se do něj pustit a pokud se tak stane, tak Evropská unie do budoucna bude o mnoho e, úspěšnějším a lepším místem. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Nyní bych eh, rád otevřel debatu. Teď předám slovo kolegům poslancům, poslankyním, aby se vyjádřili, ptali, komentovali to, co tady slyšeli. Yep. Chairman I3. Si dovolíte, já bych chtěl poděkovat všem eh, našim přispěvatelům a omluvit se, že jsem na chvilku musel odejít, takže jsem neslyšel úplně všechny. Ale co mi přijde důležité, je, že máme rozpočtové prostředky. Myslím si, že by bylo dobré, aby nám komise řekla, jak na tom jsme, jaký je potenciál, který je k dispozici, jestli má, jsem to správně pochopil, tak záruky jsou ceněné eh, při snaze o získání financování. Dále, že je potřeba odlehčit veškeré byrokratické eh, zátěžové aspekty. To, to, to platí jak pro pravidla evropská, tak i pro pravidla národní. Eh, potrhli jste také důležitost Eh, vzdělávání, přípravy, školení. A já bych eh, vás požádal o váš názor nyní. Co je pro vás důležitější? Eh, vzhledem k tomu, že potřeba likvidity je značná. Je problém malých a středních podniků v první řadě rentabilita a národní regulace jako je síla daní, sociální eh, zátěže a tak dále, představuje určitý faktor, který penalizuje eh, firmy. To znamená, zda malé eh, a střední podniky, které jsou rentabilní, mají problém financování, to je zejména případ startupů, to je, to ano, ale jde o to, jestli nevyzvat všechny členské státy, aby se snažili opravdu uvolnit veškerý eh, potenciál, odemknout ten potenciál prostřednictvím strukturální, strukturálních reform. Protože rentabilní firma snadněji získá přístup k financím než firma, pro kterou je těžké eh, jak si výjít eh, finanční, z finančního hlediska. Jsou to stále ještě překážky vnitřního trhu, které mohou rovněž být vnímány jak jak penalizujícím způsobem z hlediska firem. Měli bychom se snažit naléhavě tyto přetrvávající bariéry odbourat. Jsou to bariéry, které nadále štěpí a drobí vnitřní trh. Chtěl bych, aby se naši eh, hosté vyjádřili k těmto různým otázkám. Děkuji. Takže co kdybychom nejprve si udělali přehled několika otázek a pak dali panelistům eh, slovo a možnost odpovědět. Pan Maňka. Děkuji. pěkně. Eh, v Evropském parlamentě jsem 11 rokov a vždy začínám v Bruselu. Děkuji. Já vždycky v Bruselu začínám kolem 8 ráno a končím kolem půlnoci. si mě na Londýnské univerzitě učili, že manažer by měl mít čas na věci, měl by delegovat, kam se to dá, co říkal pan Nilí. Vystihuji to, že manažerské schopnosti jsou důležité proto, abyste vůbec mohli existovat. I já jsem založil v 90. letech první firmu a e, pane Lí, nešel jsem systémem pokus omyl. Měl jsem společníka, který šel tímto systémem, ale musel jsem ho brzdit, abychom se nedopouštěli velkých omylů, ale bez toho není možno dosáhnout pokroku, pokud nejsou lidé, kteří jdou tou cestou s fantastickými vizemi. Ale už tehdy platilo to, co platí i dnes. Nejdůležitější je přístup k půjčkám a úvěrům. Za druhé, platby musí chodit včas, to znamená, musí se platit, jak se má. To musíme my řešit a pomáhat vám to byl za krize největší problém, který existoval. My jsme dnes dopoledne řešili, že Evropská unie musí platit včas za projekty, které realizuje, protože ke zdržením dochází a tam mohou působit problémy i vám. Další důležitá věc byla férovost výběrových řízení, spravedlivost výběrových řízení. To platí vždycky, je třeba mít konkurenceschopný a tedy musí mít šanci ten nejlepší. Další boj s byrokracií. Když jsem opouštěl podnikání, stal jsem se primátorem, šéfem samozprávného kraje. Říkal jsem úředníkům, že musí vycházet vstříc těm, pro koho tady jsou, podnikatelům, tedy žádné zdržení, všechno musí fungovat včas, všechno musí být úspěšné. To je ona správná cesta. Chci se vás zeptat, já jsem v těchto svých pozicích využíval akademickou obec. Vy z Londýna, z akademické sféry jste a to je důležité. A já jsem si uvědomil, že manažeři a akademici se navzájem velice potřebují, ale málo si někdy rozumí, hlavně proto, že akademici si nejsou jistí, zda manažery potřebují ale rozhodně jich potřebují, aby to mohlo fungovat. Tedy se ptám, zda ve vaší práci zapojujete akademickou obec nebo co si myslíte o jejím zapojení. A další věc, hovořil jste, pane Lí, o tom, že obchodujete se Spojenými státy. Ptám se vás, na transatlantickou obchodní dohodu se Spojenými státy. My jsme nedávno přijali usnesení, dali jsme mandát komisi, aby dále této oblasti vedla jednání. Souhlasím s vámi, paní magistro, že zároky mají daleko větší efekt, než když někam nalejete, nasypete peníze. Je to to nejlepší, co může být. Tedy cesta je opravdu ta, musíme využívat revolvingový způsob investic. My teď rokujeme o energetické unii a velká část, největší část toho je, že 40% energií se investuje do budov a všechny možné dotace jdou na financování, zateplování budov. Přitom, a já jsem to sám vyzkoušel v různých funkcí, jsem si půjčil z Evropské banky, na co jsem si půjčil peníze, z toho jsme zapletili školy a další zařízení a peníze se rychle vrátily protože úspora byla kolem 60%. Tedy tento model bychom možná mohli využít, než bychom ty peníze darovali, tak bychom mohli vyřešit množství projektů 50krát větší, než když ty peníze darujeme. Tedy děkuji za vaše názory, naprosto se shodují s mými názory, držím vám palce a těším se zase někdy na viděnou. Děkuji, pane kolego Maňko. Další, pan Mudy, Děkuji, paní Mudy, děkuji. Děkuji za velice zajímavé prezentace. Chtěla jsem hlavně říct něco k tomu vzdělávání podnikatelů. To si myslím, že byla velice případná poznámka. Jenom pár věcí chci zmínit. Zajímalo by mě dovědět si, eh, co by Kristýna Dario reagovali na Níla, že je třeba postupovat selektivním a zacíleným způsobem, aby člověk eh, efektivně využíval dostupné zdroje, protože to si myslím, že byl velice zajímavý bod. Jde o to zajistit růst firmy, ale jde o to postát se o to, aby rostly a poskytovaly pracovní místa v důsledku svého růstu. Dario, financování z EFSI, to by mělo být vlastně něco, co bude nadstavbou něčeho, co už bylo uděláno. Mě by zajímaly podrobnosti, jak se bude měřit ta přidaná hodnota financování z EFSI. Děkuji. Další. Děkuji srdečně. Já chci poděkovat za velice zajímavé prezentace. Je to velice fundovaný obraz situace, problémů a zájmu malých a středních podniků v Evropě. Chtěla bych reagovat na to, co řekla moje krajanka paní Ramer Koller, i já jsem z Rakouska. Jak je to s tím s usnadněným přístupem malých a středních firm? Myslím, že to je ne, otázka nejenom aktuální, ale zároveň i rozhodující eh, spolu s tím novým fondem pro strategické investice a strukturálními fondy, ale já bych šla ještě o kousek dál v těch otázkách, které musíme diskutovat. Děkuji paní Schreiber za to, že se soustředila na otázku inkluzivního udržitelného růstu. Jde o to, aby ten růst byl sociálně inkluzivní, protože na jedné straně je třeba zajistit přístup k penězům, ale peníze nejsou všechno. Máme společné cíle, jde tady o přidanou hodnotu pro evropské občany, jak ostatně řekl pan Rubik v samém úvodu. Tady už zaznělo několik eh, otázek, třeba ta genderová mezera v podnikatelské sféře a její překonání, ale chtěla bych eh, zmínit věc, která zatím zmíněna nebyla. Skoro mě to překvapuje, protože to má ohromný potenciál pro malé a střední podniky a to je ekologická transformace ekonomiky, otázka zeleného růstu a zelených pracovních míst. Evropská komise a Evropský parlament se tady postili do jistých iniciativ, přes hranice politických stran a myslím, že na tom se shodneme, že efektivita zdrojů v sobě má i velký potenciál pro inovace právě pro malé a střední podniky a čísla všichni známe, je tady spoustu studií, které hovoří o tom hovoří proto, abychom všichni společně tento potenciál využívali. Malé a střední podniky tento potenciál vnímají. Je spoustu průzkumu veřejného mínění, které ukazují nejenom kolik aktivit tady už proběhlo v této oblasti, ale poslední e, průzkum říká, že 80 evropských firm zamýšlí v příštích dvou letech učinit opatření směřující k větší efektivitě využívání zdrojů. Tady je velký potenciál, který si myslím, že bychom měli společně využívat v tom akčním plánu pro malé a střední podniky. To je vyplývá ze sdělení komise. K tomu se parlament nedávno vyjadřoval. Eh, hovoří se tady o akčním plánu eh, kruhového oběhu hospodářství. Já prosím eh, o vaše názory k této otázce. Vy se té tematice vyznáte, částečně pocházíte z této sféry, takže jak to vidíte, jakým způsobem můžeme být v této oblasti ještě aktivnější? Nejde jenom o ekonomickou část věci, ale o sociální a teritoriální soudržnost Evropské unie. Děkuji, paní kolegyně. Další John Artui, předseda výboru. Děkuji. Děkuji, pane Morešane, děkuji, že jste mi ještě jednou udělil slovo. Problematika malých a středních podniků je srdcem našeho zájmu v Evropské unii a jde nám o to nastolit podmínky pro růst a zaručit růst pracovních míst, aby byla zaručena sociální soudržnost. Všichni jsme si vědomi toho, že malé a střední podniky v tom hrají zásadní roli. Máme-li dosáhnout růstu a plné zaměstnanosti. Hodně jsme hovořili o financování, o přístupu k financím, ale chci zmínit i humánní kapitál. Název tohoto slyšení zní Evropský rozpočet a malé a střední podniky a tady hraje roli spoustu faktorů. Proto má otázka směřující na malé a střední podniky. Vy jste z praxe, vy jste odborníci, podnikatelé, kteří znáte situaci z první roky. Jak to je s profesním vzděláváním ve vaší oblasti? Co se týká vzdělávání jako takového, odborného vzdělávání, třeba v Rakousku není velká nezaměstnanost mládeže ve srovnání s jinými zeměmi. Jakou roli tady mohou sehrát malé a střední podniky? A bylo by možné posílit mobilitu učňů a studujících tak, jak to teď máme u studentů, kteří participují na programu Erasmus. Neměli bychom vytvořit možnost, absolvovat část svého vzdělávání v jiné zemi? Tady by evropský rozpočet přece mohl nějak pomoci. Bylo by možné rozšířit program Erasmus na profesní vzdělávání. Co si o tom myslíte? Děkuji, pane předsedo. Teď bych navrhl, aby každý z panelistů pohovořil dvě, maximálně tři, ale spíš dvě minuty já bych chtěl říct, že Kristin Schreiber by mohla odpovědět na konkrétní otázku. Jsme tady ve výboru pro rozpočet a viděli jsme v návrhu rozpočtu na příští rok, že komise navrhuje redukci programu COSME, což je věc důležitá pro malé a střední podniky. Co na to říkáte a jak se eh, popasujete s minimalizací dopadu tohoto faktu na malé a střední podniky. Tak navrhuji, abyste reagovali v pořadí, v jakém jste hovořili, abyste měli každý dvě minuty na závěrečné poznámky. to Zkusím to ještě dvě minuty vyslovit se k různým věcem. Za prvé, jak je to s kosmem, věci začaly dobře, Začali jsme v roce 2014 a už máme podepsaných devět úmluv o zárukách. Má, je to 7 eh, miliard pro malé a střední podniky. A chci poděkovat kolegovi, který to v podstatě implementuje za komisi. Takže start byl dobrý. My máme schválené transakce v pěti zemích, které podepsány ještě nejsou a dostali jsme žádosti z dalších sedmi zemí. Takže myslím, že to se dobře rozjelo. Na straně kapitálu je to trochu složitější, nepůjdu teď do podrobností, ale myslím, že jsme začali docela dobře s implementací finančních nástrojů COSME tomu, co říkal pan Maňka, ty spožděné platby. Pokud dovolíte, pane Morešon, jestli můžeme tedy vědět, kdo to podepsal a kdo ne. Ano, já vám mohu dát vyčerpávající seznam. Nemám to tady, teď tady u sebe, ale můžeme vám to zasat. Protože samozřejmě, abychom mohli interpelovat i vlády a zeptat se jich, proč to nepodepsali. No, jsou to jednání, která se často dějí, aby se našli tedy dobrý zprostředkovatel a tak dále, ale bylo by jistě dobré je nějakým způsobem pouzbudit a my vám to následně předáme. Těm spožděným platbám my víme, že je to mm, velice velký problém pro malé a střední podniky. Je důležité, aby se jim platilo včas. Jsou některé země, kde se to zatím ještě dost neimplementovalo. My to sledujeme bedlivým zrakem Víme, že to opravdu může být eh, faktor, který přivede malou nebo střední firmu bankrotu. Můžete mít skvělý eh, plán, skvělé myšlenky, ale můžete zkrachovat hlavně těch zemích, kde je krize. Samozřejmě veřejná zpráva eh, má málo peněz, ale firmy potřebují, aby se jim platilo včas, aby vůbec mohly fungovat. Paní Moody, myslím, že to, co jste řekla, je velice důležité. Jak se uh, vyhnout eh, tomu, že se dostanete do problému, jak zaručit financování. To souvisí s tím, co říkal pan Lee. Inovativní firmy, riskující firmy, firmy. Základní přístup je, že se soustředíme ne na jakékoliv malé a střední podniky, ale hlavně na ty, které jsou inovativní které mají menší pravděpodobnost získat bankovní financování. To jsou tedy ty, které eh, jdou do rizika a kde se hůře získává přístup k financím. Jsme si jasně vědomi toho, že eh, ti, kdo riskují, jsou na tom čím si hůř, takže chceme eh, jim být k, k pomoci. A rakouské kolegyni, ty ekologické otázky jsou pro nás důležité. Máme tam ten zelený plán podnikání a to okruhové hospodářství je jednou z velkých priorit této komise. Velice se budeme snažit o to, aby malé a střední podniky se tady mohly prosadit, takže mohu jim jenom dodat odvahu, aby se na nás obraceli s konkrétními návrhy. K tomu, co říkal pan Artuji, pokud jde o ty překážky v rámci vnitřního trhu, ano, samozřejmě, že to je zásadní, víte, že my teď připravujeme e, strategii týkající se vnitřního trhu, kde sledujeme, jaké jsou e, různé překážky, které ještě přetrvávají, různé iniciativy, které se zaměřují eh, zvláště na malé střední podniky, na to, co je pro ně eh, zásadní, přemýšlíme o různých myšlenkách, aby vzniknul jakýsi pas pro služby, abychom malým a středním firmám umožnili eh, právě, když, aby, když mají někde povolení fungovat, tak aby mohly fungovat i v jiném členské státě Evropské unie. Já myslím, že to, co říkal pan Lee, je opravdu velice zajímavé v tom směru, že je důležité, aby ten náš domácí trh v Evropě byl eh, stejně otevřený i americkým eh, firmám, americkému trhu. Takže na tom pracujeme, jsme si vědomi eh, všech výzev, které přetrvávají. Víte, že hodně problémů souvisí s tím, co už komise tady navrhuje dlouhou dobu. Otázka například DPH existoval jednotný formulář, to by bylo poměrně snadné, takže tady myslím, že máme podporu parlamentu, ale není vždy snadné pokročit v otázce třeba daní, kde často um, bohužel se rozhoduje jednomyslností, a abychom také mohli bojovat proti karuselovým podvodům. Děkuji. Místo předseda Kanapěko. Myslím, že mohu odpovědět na čtyři důležité body. Co je teď potřeba? Jsem přesvědčen, že musíme eh, podporovat, eh, často tady je, je tu páka, pákla, která ovšem může, zadluženost, která může být eh, určitou brzdou jejich budoucího rozvoje. A vzhledem k stávající struktuře evropského finančního systému tak záruční systém a všechno, co směřuje k eh, omezování eh, k mm, rizik při eh, půjčování bankovním, tak je dobré. Například záruční nástroj, ten je opravdu úspěšný, velká poptávka ze strany bank a jde to přesně tím směrem, abychom mohli financovat rizikovější firmy podle těch stanovených kritérií. Dále, pokud se podíváte na finanční strukturu Evropy, další systémy, když se spoleháme na eh, bankovní půjčky, které jsou stále vysoké, jsme svědkem eh, nových iniciativ, včetně vytváření um, určitých eh, fondů, které mohou nahradit bankovní financování v některých zemích vznikají dokonce mini, mini dluhopisy. Jsou to dluhopisy, ale financované malými a středními podniky spolu s institučními investory. Kromě těchto finančních nástrojů je jednoznačně třeba také zjednodušovat regulaci ehm, a usnadnit život malým a středním podnikům prostřednictvím uspůsobení pravidel. Snažili jsme se přijít s novými produkty, které jak si jdou s tím podnikatelem od zrodu té myšlenky až po uh, tu eh, úroveň, kdy zásad, zásadního, uh, zásadních půjček. Máme ty takzvané business angels, uh, máme uh, fond uh, pro transfer technologií, aby bylo možné podporovat toho podnikatele po celou jeho kariéru, celou jeho cestu Myslím, že v tom jsme byli velmi úspěšní, máme ty eh, spoluinvestorská eh, investorská iniciativy na bázi Business Angels. Tyto systémy používáme v Rakousku, Španělsku, Německu. už jsme to dělali dvakrát, teď v Itálii. A opět jde o to, abychom pomohli novým firmám se rozvíjet. Totež platí o eh, tom, když eh, navazujeme kontakt s univerzitami. Eh, otázka adicionality. Junkerův plán, to, ten také vychází z adicionality. A jde o to, aby bylo možno EIB dělat něco navíc, což nebylo možné bez EFSI. To znamená, aby bylo možno přijmout více rizika, což nakonec je ve prospěch koncových příjemců kdy ehm, se obejdeme bez prostředkování. Má to další efekty na objem, když se zvýší počet nástrojů, které už dobře fungují, rizikový kapitál například. Dále je důležité, kdykoliv je to možné um, přilákat pozornost soukromých investorů. A pokud ve financovací struktuře tedy do toho přijmeme rizikovější části, tak to může být v tomto smyslu pozitivní, že to zase omezí um, riziko v případě uh, senior financing. A um, jinak jsme byli velice aktivní na poli energetické účinnosti, obnovitelných energií, zmírňování klimatických změn a investovali jsme také do eh, privátních eh, kapitálových eh, fondů. A i tady jsou ty, ta, návrat, ty, ta návratnost, ty zisky jsou tady velice zajímavé. Já bych tomu jenom připojil ještě jednu otázku doplňkového charakteru. Po krizi subprime jsme měli nová pravidla. Teď jde o to, jestli bychom neměli tato nová pravidla jako Bazilej 2 eh, upravit, protože eh, často eh, se, protože to do určité míry se dotýkají právě financování um, podniků ze strany bank. Když se podíváte například na pravidla sekuritizace, tak ta penalizují ten, tento evropský trh, i když v průběhu krize na rozdíl od USA fungoval dobře. Je, jde ovšem o nastavení správné rovnováhu, rovnováhy rizika pro banku, ale zároveň samozřejmě banka musí přijmout určité riziko, pokud chce být funkční. Musíme používat e, zdravý rozum, ale to, co říkáte, je navcela na místě. Děkuji. Yeah, uh, thank you very much. Děkuji. Um, paní Koller říká, já bych eh, Takže 92% malých a středních podniků jsou opravdu malé, malé eh, firmy a zjednodušení veškerých programů a všech pravidel je nesmírně důležitá věc. Musíme to opravdu, eh, musíme zajistit, aby to zůstalo jednoduché, aby tyto malé a střední podniky měly snadný přístup ke všem eh, programům a financování. Pochopitelně je vždy lepší získat tu platbu čas eh, platby za služby, než potřebovat půjčky. Nemusíme se postarat o to, aby opravdu byly včas plynuly veškeré platby. A pokud se dostaneme k zeleným pracovním místům, k zelenému růstu, já jsem aktivní v environmentální technologii a vnímám tady velký potenciál pro malé a střední podniky v této oblasti, ale musíme si dát eh, pozor, pokud jde o regulace, které by mohly za určitých eh, podmínek vést tomu, že se vytvoří eh, více aktivity na jedné straně, ale více potíž na straně druhé, takže je důležité vytvářet pobídky, to je jasné, ale jak jste zmínil, energetická účinnost budov je rovněž důležitá. Tím pak vzniká řada různých projektů a vznikají, eh, vznikají tak pracovní místa, takže je důlež, velice důležité mít pobítky, než vytvářet eh, další regulace. A v neposlední řadě pak jistě, že lidský kapitál je důležitý i pro malé a střední firmy, um, profesní vzdělávání, učňovské vzdělávání, to je všechno důležité. To můžeme říci, že například v Rakousku máme velmi úspěšné příklady toho, jak to pak funguje eh, v, ve spolupráci se společnostmi, a my jakožto obchodní komora v tom plníme velice důležitou roli. Myslím, že to může být eh, reprodukováno i dalšími zeměmi, takže to je velice důležitá věc. Eh, zvláště malé a střední eh, podniky tady plní velice důležitou roli. A tohle je navíc přístupu k financím a lepším, snadnější regulaci. a dodatečná pracovní síla, to, je, to jsou vš, pracovní místa, to jsou všechno důležité prvky pro úspěšnou budoucnost Evropy. Děkuji. Pan profesor Lee. Ehm. Slyšíte mě? Dobrá, takže já se vyjádřím pár z těchto bodů. Jinak produktivita. Lidé hovoří také o ziskovosti ale já myslím, že spíš by se mělo hovořit o produktivitě. Manažerské dovednosti, jak jsou důležité, to tu zaznělo, v tom se může dělat hodně věcí, vouchery, školení, různé věci, které se dají dělat poměrně včas z hlediska tedy vzdělávání škol a také, aby se zlepšily manažerské dovednosti těch, kteří již teď jsou manažery, Když se podíváte na rodinné firmy, které často nejsou příliš dobře řízené, některé hůř um, zvláda, řízené firmy, které prostě budou vyhozeny z eh, trhu. Možná, že jedním z důvodem, proč produktivita je slabá v řadě zemí, i právě proto, že možná je příliš snadné, aby firmy jaksi, eh, se udržely naživu. Bylo by dobré, aby za krizí slabší firmy byly ze systému vyřazeny. Ale vzhledem k tomu, jak funguje systém, tak v průběhu krize nebyly slabší firmy eh, nuceny eh, tedy skončit a to potom vede k tomu, že pokračuje ten problém um, dále zelená pr- pracovní místa, tam často dojde k určitému podhodnocení ze strany trhu, takže je důležité to podpořit, protože to není jenom ekonomická záležitost, ale širší. A otázka učňovského eh, profesního vzdělávání. Já jsem z Británie, takže opravdu těžko mohu o tomto hovořit, že my to moc neumíme. Ale jedna z věcí, která se dá říct, že jsme měli průzkum eh, velkého eh, orgánu ve Spojeném království, kde se eh, hovořilo o tom, že nejsme schopni jak se na, na náboru dost, zajistit nábor dosti kvalifikovaných lidí a podnikatelé měli pocit, že to není jejich problém, že s tím nemohou nic udělat ale nejsou ochotni zaplatit lidi, kteří by se tímto zabývali. Takže je tu skutečně otázka eh, tohoto vzdělávání. Jiným zemím se daří v tomto velmi dobře, mnohem líp. Ehm, je potřeba přimět eh, podnikatele Soulsquareu, aby se toho trochu zhostila. Děkuji. Prosím. A nedy na závěr eh, pan Tyka. Answer a few of them. Děkuji, já bych odpověděl na některé z těch otázek. Pokusím se dodržet čas. Otázka jak urgentní je, eh, aby národní zájmy byly, eh, byly dostatečně eh, pružné a harmonizovány s Evropskou unii. Myslím, že to je otázka ekonomické konkurenceschopnosti. Jde o to, že lidi to často frustruje, když jsou ta pravidla příliš, eh, příliš přísná, často se z toho důvodu stěhují po Evropě. To je téma, na které si často stěžují, když jsou ty národní předpisy příliš přísné. V rámci Evropské unie by neměly být celní poplatky mezi členskými státy a když se platí daně v jedné zemi, tak by se rozhodně neměly platit v žádné jiné zemi. To se týká mnoha ohledů. V podstatě by eh, bylo důležité, aby byly ty podmínky opravdu rovné. To by malým a středním podnikům velmi pomohlo. Co se týká vzdělávání a implementace akademických teorií do praxe, tak to je věc, kterou já mám rád. Mám titul magistra z Business Administration a eh, nejdřív jsem začínal v akademické sféře dařilo se mi tam, ale přesto jsem se snažil aplikovat to, co jsem se naučil do praxe a akademici často nemají tu vizi, jak to převést do praxe a studují to, trošičku je to jako vzor dívají se přes sklo na ty, kdo to v praxi dělají a říkají si, no jo, oni jsou trochu divní, oni to fakt dělají tak a, a zvědavě to tak pozorují, co se tam odehrává. To je věc, kde bychom mohli získat velice mnoho, kdyby spolupracovali univerzity a podnikatelé. Možná by potřebovali nějakého facilitátora, kouče, který by zprostředkovával mezi nimi, jak tu teorii převést do praxe. To je e, osobní názor, jak mně se to jeví. Co se týká zelených pracovních míst a zeleného růstu, tak myslím, že to je oblast, která roste strašně rychle. Máme tady celou řadu příležitostí. Je to stále rychlejší a levnější vybudovat nějaký fyzický prototyp, prototyp dostat se rychle na tu materiální úroveň. A některé věci bychom ale v oblasti zelených technologií mohli dělat šikovněji. Měli bychom mít um, lepší možnosti hodnocení, když třeba chceme produkovat energii z uhlí nebo z nějakých zdravějších zdrojů Další důležitá věc je hovořit o návratnosti energií při investicích. Jde o to, že nikdy nezískáme zpátky tu energii, kterou investujeme do, výbor, do, do výroby těch zdrojů. To znamená, je třeba sledovat všechny, všechny potenciální uh, Eh, zdroje, jde o to, abychom získali víc, než kolik investujeme. Jde o to, abychom eh, sledovali všechny slibné materiály, některé se objevují, které by mohly být řešením třeba pro solární panely. To jsou oblasti, které bez pochyby stojí za investice a v Evropa už je lídrem v této oblasti. Je tady dobrá regulace, třeba v, Německy, v Německu vidíme, jak se to dá velice dobře využívat. Myslím, že Evropa by také udělala dobře, kdyby se podívala na věci, jako je thorium a jeho využití v energetice, On někdy může fungovat velice dobře. Abych se vrátil k té otázce profesního vzdělávání, odborného vzdělávání. Myslím, že eh, růst, hlavně v severní Evropě, je už v tomto docela dobře ošetřen. Každý může založit firmu, může být ředitelem malé firmy a pak už je to trošku náhoda, kdo uspěje a kdo v důsledku kombinace různých faktorů třeba i neuspěje. Uh, ti, kdo uspějí, tak vlastně pokračují a postupně se stanou eh, magistry, mistry a mají kolem sebe své následníky, kteří se od něj vlastně učí a předávají své znalosti dál. Myslím, že je to skoro ten starý systém cechů, kdy jste měli mistry, učedníky, tovaryše, cestovali, učili se od sebe navzájem. Myslím, že je to velice dobře fungující systém a poskytuje to mnoho možností, třeba software, IT, programování. To není tak technologicky orientované, jak si často lidé myslí. Je to skoro řemeslná práce. Vytváříte si, tak říkají, svou vlastní sochu. To znamená, je tady určitá podobnost s tím sektorem high-tech. Děkuji vám. Thank you. Děkuji a děkuji také všem řečníkům za jejich příspěvky, za eh, veškeré podněty. Trochu jsme přetáhli, to znamená, že já nyní předávám slovo Paulu Rubikovi, aby uvedl druhý panel. Děkuji. Já si myslím, že to první kolo příspěvků bylo pro nás, pro všechny, velmi zajímavé. Vidíme, že tu existují mnohé možnosti a z praxe také víme, že právě mladí podnikatelé, eh, mladé podniky eh, vytváří velké množství pracovních míst. Já si myslím, že to je rozhodující. Je totiž rozhodující, eh, když se vytvoří nějaká firma, aby tam vznikala pracovní místa. Eh, my v Evropském parlamentu eh, máme za to, že tedy 20 HDP by mělo vznikat v průmyslu. Provokativně možná můžeme říci, proč by to nemělo být 30 do roku 2030. Eh, v jiných oblastech také zadáváme takto dalekosáhlé cíle. A tím se tedy dostáváme k prvnímu řečníkovi, který bude hovořit o novém přístupu k, eh, k podpoře eh, začínajících podniků, startupů, bude hovořit o tom, jak eh, tomu může na pomoci Evropská unie. Máme tu vedoucího oddělení pro operace z agentury EASME. Slovo má tedy pan Marko Malakarne. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste pozvali mou agenturu, aby se účastnila této zajímavé diskuse. Nový přístup k podpoře startupů. Já bych přispěl do debaty stručným popisem dvou forem podpory startupů. Malé a střední podniky eh, také se pokusím spojit je mezi sebou navzájem a vyvodit z toho, jaký by mohl být potenciální pákový efekt této podpory. Za prvé pár faktů a čísel o tom nástroji malých a středních podniků. Je tady rozpočet 3 miliardy eur na 7 let rozdělen do tří forem podpory. Fáze 1 to jsou studie proveditelnosti, fáze 2 pokročilejší vývoj a projekty a třetí je potom další intervence investorů. Přičemž komise tady nebude asi poskytovat žádné výraznější financování. Úspěch, zatímní úspěch programu není zcela jasný. Měli jsme za první rok přes 10 tisíc žádostí. Asi každou desátou z nich jsme dokázali podpořit. Počet návrhů přicházejících do tohoto nástroje eh, je zhruba stejný jako ty, které se hlásí do toho programu pro výzkum. Tady je zásadní otázka, proč by malé a střední podniky měly být tímto programem oslaveny. V tom, výzkum, v tom projektu pro průmysl a pro malé a střední podniky vidíme, že se to pomalu ty firmy stahují. Je to tedy opravdu správný recept, jak je přitahnout zpátky? Tady bych rád poskytl pár náznaků řešení nebo možné reakce. Za prvé, SMI instrument, nástroj malé a střední podniky může být atraktivní, protože se ho mohou účastnit jenom malé a střední podniky. To je jenom omezená výhoda. Druhá výhoda je, že se může účastnit každá jednotlivá malá nebo střední firma. Je to možnost, aby se účastnili v toho programu individuálně výhoda toho, implikace toho je, že účastníci jsou chráněni případnou spoluprací s partnery, ochranou vztahující se na duševní vlastnictví. Třetí výhodou programu je, že se neopírá až tak moc o technologie, ale spíš o obchodní připravenost na tu schopnost realizovat myšlenky. To znamená, při hodnocení návrhu se nesoustředíme tak moc na tu akademickou kapacitu, akademickou eh, schopnost posunout limity technologie, ale eh, transformovat nápady do produktů, růstu a pracovních míst. Dalším rozlišujícím faktorem může být, že finanční podpora jde spolu s coachingem a mentoringem. To je docela ojedinělá věc v oblasti evropského financování a jenom málo národních programů se tomu také věnuje. Je možné, že je to cesta pro rostoucí firmy a my se snažíme, aby tento program byl cosi jako Liga mistrů pro ty nejlepší firmy. Druhá otázka, kterou bych chtěl zmínit, je, že i když předpokládáme, že získáme ty nejlepší firmy, máme asi 400 milionů eur v průměru každý rok, které můžeme formou grantů rozdělit, tak zda financujeme něco, co opravdu může něco změnit, zda usnadníme tu situaci malých a středních firm v Německu? Abych na to odpověděl, tak zmíním jinou formu podpory Enterprise Network. Já chci zdůraznit, že tohle není izolovaný nástroj. Ta síť malých a středních podniků, tu nechci popisovat, jenom jedna informace, 600 partnerů po celé Evropě napříč světem je k dispozici pro malé a střední podniky, aby je doprovázeli při přístupu na trh k financím. Je tady určité spojení oficiální role v podpoře a pomoci při hledání správných koučů a hledání správného výsledku onoho coachingu, ale obecně Enterprise Euro Network je tady od toho, aby se zlepšila připravenost investorů, chápat, aby věděli, jak hovořit s investory, aby věděli, jak mluvit jazykem obchodníků. A e, poslední, rozhodně nikoliv nepodstatná role je propojit výhody s dalšími výhodami na regionální a národní úrovni. Víme, že regionální orgány se snaží mít vlastní podporu, mít vlastní financování pro malé a střední podniky a v některých případech jsou kvalitní žadatelé, kteří mají sice dobrý nápad, ale uh, nedostanou se k financím, tak pak jim mohou pomoci ty regionální orgány, regionální instituce. Jde tady o ten multiplikační efekt další, s dalšími formami podpory. Jedná se i o strukturální fondy. Víme, že ty mohou podporovat malé a střední podniky. Tedy jde o to, pokud eh, SMI instrument splní svou roli, jako modelový program, model pro další programy na národní úrovni, tak pak můžeme očekávat ještě větší dopad. Poslední věc, kterou chci zmínit, je Junckerův plán. Tam je hodně podobností s tím, co chce Junckerův plán dosáhnout a co se snaží dosáhnout také SMI instrument tady mám pocit, že Enterprise Euro Network by mohl být cosi jako převodní mechanismus, který bude indukovat národní orgány, aby navrhovaly aktivity zahrnující malé a střední podniky, z nichž budou profitovat. To by samozřejmě splnilo sen tohoto programu, aby tento program byl ligou mistrů v podpoře startupů. Tím končím a vám, pane předsedo, děkuji, že jste mi dal příležitost. Já bych mich Děkuji. Děkuji vám, pan Malakane. A tím se dostáváme k dalšímu řečníkovi, kterým je pan Gerrit Mary, manažer pro eh, vztahy s vládou z Enterprise Ireland. Prosím. Hello, so, uh- takže já pracuji s Enterprise Ireland, což je vládní agentura v Irsku, která zodpovídá za podporu místního průmyslu, podporujeme startupy, a dokonce i velké národní společnosti. Já se dotknu těch eh, témat, o které jsme byli požádáni v naší korespondenci. Máme velikou skupinu klientů, asi pět tisíc a zhruba s tisíce z nich jsme v kontaktu každý rok v různých formátech. Celkový počet vývozu je 18 miliard a celková eh, hodnota pro jirskou ekonomiku je 20 miliardů. Eh, miliard. Takže Ehm, my jsme se hodně poučili v posledních letech eh, o tom, jak podporovat startupy. Snažíme se podporovat firmu v průběhu celé cesty, tomu jsme uspůsobili naše strategie do značné míry. Zaměřujeme se na potenciální exportéry, což jsme předtím nedělali, a vracíme se k našemu portfoliu startupů, které byly podpořeny v 70. a 80. letech. Eh, snažíme se reorientovat na nové věci. Pod, zaměřujeme se také eh, na scaling, eh, do, k tomu se vyjádříme teď, a to jak finančně, tak i prostřednictvím tzv. soft podpory. Pokud jde o financování, tak eh, financujeme přímo a nepřímo prostřednictvím rizikového kapitálu a private equity. Máme 32 kanceláří v celém světě a každý startup je dán do kontaktu s jednou z kanceláří, která je relevantní z tržní perspektivy a v posledních letech jsme se snažili navázat na jeden nebo dva trhy, aby se eh, zaměřili, koncentrovali na to, co dělají. Protože firmy často se zabývají příliš mnoha trhy na příliš brzy. Také poskytujeme podporu výzkumu, eh, manažerskou podporu a eh, další služby. HPSU, to znamená, to jsou startupy s vysokým potenciálem. To je těch 120 startupů, které každoročně financujeme. Většinou jim dáme jakýsi eh, grant proveditelnosti, který jim jenom pomůže vytvořit business plan, ale v další fázi již pak eh, dáváme granty a v podstatě investice. Čím je to rizikovější, tím víc eh, jdeme tou kapitálovou cestou a jinak jdeme cestou grantů anebo státní pomoci. Dáváme jim také takzvané inovační vouchery. To je 5 tisíc eur eh, grant, eh, který může firma získat, eh, kde se potom obrací na nějakou instituci jiné úrovně, mohou tento voucher použít. Chceme, aby se dostali do kontaktu s výzkumným systémem co nejdřív. Máme taky nový program pro kontakt s univerzitami, vytváření systému tzv. mentorů. Ale eh, odvlášť jsme se poučili v uplynulých několika letech, že potřebujeme věnovat větší pozornost z aspektu vzdělávání. Eh, naším velkým poznatkem je, že potřeba, aby akademici a eh, firmy spolupracovali. Ale zjistili jsme, že jde o to, jak to udělat. Musíme správně nastavit ty kurzy, není možné jenom hovořit s univerzitou a říct, podívejte se, máme určitý počet firm a myslíme si, že by měli se účastnit toho a toho kurzu. Ne, my se mm, zamyslíme s místními cizími univerzitami jako Cambridge, Stanford a vytvoříme speciální kurz eh, na tu skupinu lidí, o kterou jde. Kromě toho také děláme coaching a eh, také peer learning, kde se tedy učí vzájemně od sebe kolegové podnikatelé. Často je to poučnější, než aby se učili od akademiků. To je také jedno z hlavních poučení, aby se na chvíli, aby vypnuli svý, ty svoje mobily a izolovali se. Protože pokud necítí skutečný závazek, eh, pokud se neangažují v tom kurzu, tak si z toho nic neodnesou. My jsme to dělali původně jenom na úrovni nejvyššího vedení firem, CEO a tak dále, ale teď to děláme i v daleko ranějším stádiu rozvoje podnikání. Máme tedy tyto inovativní um, HPSU, jak jim říkáme, ty, eh, který s největším potenciálem 120 až 150, 100, 100 až 120 ročně. A eh, tam eh, případně můžeme přímo pomoci prostřednictvím, tedy podílnickým charakterem, kapitálovým charakterem. V každém investičním kole máme méně než 50%. Ehm, a s tím, že pokud jde o běžné akcie, tak tam nikdy eh, nepřekročíme 10% všech. To, to, ty ostatní jsou pak konvertibilní akcie v průběhu růstu té firmy. Očekáváme, že ten biznis zůstane v Irsku, ale nemáme samozřejmě problém ani s růstem někde jinde. Celý ten cyklus trvá asi, řekněme, 10-12 let. Z krize jsme se poučili že jsme často neoslovovali podnikatele dost brzy. Jím šlo třeba 500 tisíc, o 500 tisíc až milion, ale to bylo příliš pozdě. Takže máme určitý eh, startovní fond, fond kde investujeme 50 tisíc a eh, v takovém případě, když si od nich vezmeme 10%, eh, tak to sice vypadá jako krádež, ale ono se to potom rozředí, pokud budou úspěšní. Um, v, jinak daleko snadněji než preferenční akcie se dojednávají běžné akcie v, v irském administrativním systému. Také trváme na tom, aby měli svého mentora, který bude um, nějakým způsobem na ně dohlížet a učit je. Ehm, dále je důležité se zaměřit na podnikatelství žen a absolventů. Pokud jde o ženy, tak eh, tam je to řekněme 10%, ale když jsme měli skutečně nabídky eh, specializované na to zaměřené, tak jsme měli dvakrát vyšší zájem. A mm, když to bylo přímo na ně zaměřené, tak byla tak větší pravděpodobnost, že budou reagovat přímo na nějakou eh, kampaň, protože jinak si možná myslí, že nejsou tak eh, způsobilí nebo způsobilé. Takže to pro nás bylo velké poučení a snažili jsme se to přizpůsobit eh, různým sektorům. Například teď se zabýváme designem, startupy, které se zabývají designem a zase, že tam se opravdu dostávají ty správní lidé, musí to být specifické, musí to být zaměřené. To, to pro nás bylo další velké poučení. Začí, zabýváme se také fondy rizikového kapitálu, eh, kdy daňový poplatník by měl mít nárok na stejné, stejný zisk jako ostatní. Samozřejmě dochází k určitým selháním eh, trhu v malé ekonomice jako v Irsku, je mm, méně pravděpodobnější, že tu budou fondy zaměřené pouze na jeden trh. O to důležitější jsou určité zásahy. Ale neměli bychom jenom zasahovat v trzích, ale musíme zajistit, aby trh byl dostatečně rozmanitý. Proto jsme se zaměřovali na takzvané seed fondy. Ehm, snažili jsme se zapojit i soukromé investory, včetně včetně eh, bank, ehm, bankovní ehm, zapojení bank eh, i po krizi a žádáme, aby se vždycky eh, investovalo do irské ekonomiky. Ty fondy jsou některé smíšené, existuje sektorová diverzita, ale pak jsme se rozhodli před čtyřmi lety, lety do toho zapojit i mezinárodní fondy rizikového kapitálu z Evropy. Podařilo se nám přilákat šest firm, včetně některých firm ze Spojených států, s tím, že by měli investovat ekvivalent našeho vlastního závazku, možná ne dvakrát víc, do irské ekonomiky, čili v Irské republice. A tím se vracím zpátky k rizikovému eh, kapitálu, kde máme 17 eh, partnerství, které jsou kriticky důležité, zvláště ehm, evropském kontextu bychom měli uvažovat o takových věcech, ale máme samozřejmě pravidla v tom, že to musí být evropský, musí to být vždycky evropský fond. Samozřejmě může to být i mezinárodní fond, který ale pak má určitou přítomnost v Evropské unii. S tím bylo jasné, že investuje do irských startupů a ne do širší ekonomiky. Dále eh, rozvojové kapitálové fondy jsou také důležité eh, tam, kde není eh, tedy ten trh těch středních podniků, aby tam také bylo financování v případě, že tam nebylo žádné bankovní financování. Ale je potřeba například eh, posílit eh, bilance těchto firm eh, vzhledem k tomu, že jsou příliš zapakované. Podporujeme také tzv. business angels, ne, že bychom s nimi investovali, ale spíš tím soft způsobem, to, aby mohli vytvářet syndikáty. Takže tato soft podpora byla velice hodnotá. A na závěr, evropský kontext. Enterprise Island eh, je navázan na Horizon 2020, měli jsme v tom velký úspěch, eh, když jsme se dívali na tuto logistiku. Záruku pro malé střední podniky a eh, program rizikového kapitálu vítáme, ale myslím si, že neříkám tomu kritika, ale jasně, musíme se zaměřit nad tou, nad tou metodikou hodnocení Ehm, například ehm, pokud jde o ten venture fund, který návaznost na Business Angel, to je skvělý systém, ehm, ale potřebujeme eh, rozmanitost rizikového kapitálu a kolega bude hovořit o tom, že potřebujeme velké fondy. Musíme replikovat to, co se děje ve Spojených státech, čili menší fondy s novými manažery, v budoucnu se můžeme zaměřovat na to, kolik nových týmů bylo financováno tímto procesem, kolik podnikatelů se eh, stalo, eh, se začalo aktivně angažovat v rizikovém kapitálu. A pak otázka zprostředkovatelů, eh, to zmínil, myslím, rakouský kolega, každá země je jiná. V Jirsku je malý, malé množství bank, nemáme regionální sítě a pro zprostředkovatele to komplikují a my chápeme, že je důležité přejít od grantů k zprostředkovatelům, protože je to lepší pro daňového poplatníka, ale musíme přizpůsobit modely, aby ty země, které nemají infrastrukturu, mohly pak eh, tu, této podpory využít. Takže ehm, já si myslím, že zvláště u periferních států tohle může být eh, samozřejmě určitou výzvou a eh, omlouvám se, že jsem o minutu překročil. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji za tuto velmi zajímavou analýzu. Měl bych pouze jednu jedinou prozbu na řečníky. Prosím, dejte mi znamení, že mám přejít na další folii, tak aby to bylo eh, lepší a pružnější. Nyní promluví pan Werner Neuwir Friedl eh, z Finpoint z Rakouska. Vážený pane předsedo, Vážení členové výboru, děkuji. Rád bych eh, tedy zmínil náš projekt. Eh, k zaměstnanosti jsou potřeba investice a investice vyžadují rámcové podmínky. A já tedy krátce pohovořím o své osobě. 20 let jsem eh, pracoval v mezinárodních koncernech a několik let jsem na volné noze jako podnikatel. Účastnil jsem se v různých firmách a pochopil jsem, jaký je, v čem spočívá každodenní život. Rád bych to celé posunul z té makroroviny na mikrorovinu. Eh, malé a střední podniky eh, to jsou podniky, které mají maximálně 15-20 zaměstnanců, liší se to zemi od země, ale v každém případě den co den bojují o zakázky, nakupují materiál a snaží se naplnit nejbližší zakázku. Ehm, já jsem vzděláním technik i ekonom, také jsem působil na univerzitě, vím, v čem spočívá univerzitní vzdělání, ale tady hovoříme o malých a středních podniků, podnicích, eh, kteří, eh, které řeší úplně jiné problémy. Eh, často potřebují poradce. Pokud s nimi hovoříte, tak říkáte, tady jsou různé programy podpor, tak vám na to jako první věc řeknou, že je to příliš komplikované. Eh, pokud si vezmeme, jak to vypadá s eh, regulací Bazilej 3, tak zjistíme, že eh, ten, tu podporu nedostane každý. Je tu mnoho firm, které například udělají špatnou investici, nebo e, zaplatí někomu zálohu a následně z toho mají problémy, e, tak e, ty od bank v tuto chvíli nedostanou peníze. Neprojdou sítem bank. Banky řeknou, že jim nemohou půjčit žádné prostředky, protože nesplňují požadavky finančního trhu. E, vlastní kapitál je v tuto chvíli nedostatečný a kromě toho není součástí evropské kultury. E, někde e, je to tedy taková situace, že lidé dbají pouze na to, co je hmatatelné. To považují za svůj majetek. A my jsme si tedy řekli, že eh, se budeme snažit těmto podnikům pomoct. Eh, problém při financování je to, že trh není dostatečně transparentní. Pokud si něco chcete koupit, tak se můžete podívat na internet a zjistíte, kde se co nabízí, kde je co nejlevnější, ale financování to je eh, projekt nebo segment, který stále ještě je velmi tajemný. V Rakousku máme více než 800 eh, institucí nebo eh, organizací, které tedy rozhodují o finan, kapitálovém financování. A to je Rakousko malá země. A to znamená, že podniky tady mají e, velké možnosti volby, ty e, výrobní podniky, e, které jsou páteří ekonomiky. A my jsme si tedy řekli, že bychom tuto situaci chtěli řešit. Uvědomili jsme si, že je že tady vytvoříme internetovou platformu, která eh, se jmenuje Fintech a eh, v Německu funguje jako fintech a je to taková seznamka, to znamená, že podnik tam anonymně představí svůj projekt a na druhé straně sedí banky v Německu, v Rakousku a podívají se na ten projekt čistě anonymně, vidí například pouze eh, dvě čísla, které označují region, kde se dotyčná eh, firma nachází, vidí také odvětví, eh, potom několik čísel, to znamená rozvahu, eh, vlastní kapitál a tak dále. A banka se rozhodne, jestli o takový projekt stojí, pokud ano, tak eh, pošle požadavek, eh, že by tedy chtěl o té firmě vidět, vědět víc. Eh, celé je to zabezpečeno, no, dostali jsme za to i cenu, celý ten produkt je velmi bezpečný a pro podnikatele je velmi důležité to, že on sám se rozhodne, se kterou bankou vstoupí do jednání. Je to tedy podnikatel, který celý den tvrdě pracuje a e, když zavolá e, do banky, tak by mu někdo mohl říci, sekretářka, e, dejme tomu, musím zjistit, jestli na vás pan ředitel má čas. Jsou to lidé, kteří pracují každodenně, kteří tedy dělají tu tvrdou práci a při takovémto přístupu často ztratí nervy. Eh, když jim pak ta banka řekne, eh, ve vašem regionu eh, nechceme investovat. Museli by pak navštívit celou řadu bank a díky našemu nástroju se tady může sám rozhodnout, s kým vstoupí do jednání. Máme tu problém s vlastním kapitálem. Například pokud se tedy Eh, účastním ve firmě, která má problémy v důsledku bankrotu nějaké jiné firmy, pokud, eh, pokud se to tedy dotkne eh, mého vlastního kapitálu, tak je to velmi důležitý ukazatel. My se tedy snažíme o crowdfunding, o soukromý kapitál. Problém je, že Eh, rodinný kapitál eh, do toho, nebo často mají, že rodinné firmy často mají eh, hlavně ne- nemovitosti. My se snažíme anonymně vytvořit takovou seznamku, kde lidé mezi sebou mohou navazovat eh, kontakty. Když před deseti lety eh, někdo řekl, že se seznamuje na internetu, tak to bylo něco výjimečného, dneska je to samozřejmost. Eh, dneska používáte internet i při mnoha jiných příležitostech, mm, zamlouváte si tam zájezd, dovolenou, hledáte si tam co vám je, hledáte si informace o nemocech, ale ve financování to zatím běžné není. Nicméně náš produkt, produkt je velmi úspěšný, ehm, má o něj zájem Evropská komise, ehm, hovoří se o tom, že by se tedy měl rozšířit i do jiných oblastí. Díky tomu ehm, by tedy podniky měly možnost rychle získat informace o tom, kde by mohly Eh, získat finanční prostředky i pro banky. To má výhody, protože díky tomu získají nové klienty a zároveň si eh, ušetří tu přípravnou práci získávání dat. To znamená, že to má mnoho výhod a proto se zkrátka domnívám, že eh, platí skutečně ta zásada Think Global, Act Local, to znamená přemýšlej globálně, ale jednej v tom eh, místním lokálním měřítku. Musíme řešit ty každodenní problémy podnikatelů a já jsem se zas a znova setkával s podniky, s podnikateli, kteří mi říkali, že zkrátka mají problémy s tím eh, získat peníze na materiál. Oni na ty první zakázky ehm, půjčky eh, nezískají pouze tehdy, pokud mají vlastní kapitál, ehm, pokud se někdo zaručí. To znamená, že právě proto, že není možné udělat ten první krok, nerealizovala se celá řada eh, projektů. Například systém factoringu eh, je velmi důležitý, důležitý ale je potřeba učinit ten první krok kdy tady k factoringu dospějeme. Eh, sociální smír funguje pouze tehdy, pokud jsou eh, zajištěna pracovní místa a pracovní místa jsou zajištěna tehdy, pokud eh, funguje kapitálový trh. V Evropě je to tak, že všechno určují banky a půjčky, není to jako ve Spojených státech. Tam je ten trh transparentnější, přístup k finančním prostředkům je pro nás tady velmi důležitý. Otmar Karas tehdy dělal tiskovou Eh, konferenci a říkal, že je to něco jako speed dating pro podnikatele a já si myslím, že na tom tedy musíme dále pracovat tak, abychom podnikatelům ulehčili přístup k financím, protože eh, toto je pro ně pouze eh, část problémů. Oni mají celou řadu dalších problémů s úřady, se zaměstnanci, se zákazníky. A proto se domnívám, že to pomůže mnoha lidem a že díky tomu se zajistí mnoho pracovních míst. Je to takový velmi jednoduchý nástroj, který může dobře fungovat. Děkuji. Děkuji srdečně. Myslím, že to je přesně to, co hledáme. Lidi z praxe, kteří každodenně se v tom pohybují a mohou nám ukázat, jak se situace v průběhu let mění. Nároky se proměňují a samozřejmě my musíme vidět, co je nejefektivnější. Na to se pak musíme soustředit nejvíc. Proto mě těší, že další řečník je opět praktik, pan Pieter Guldemont, který je ředitelem Yes Delft, což je business inkubátor. Víme, že Delft je v podstatě špičkový region, co se týká inovací a pokroku. Jsme velice rádi, že jste dnes naším hostem. Prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, chci vám nejprve poděkovat, že jste mi poskytli možnost hovořit tady na téma financování startupů. Jsem Peter Goldemont, ředitel je z Delft, což je jeden z největších evropských inkubátorů sídlící v Nizozemsku. Možná jste slyšeli mnoho o Holandsku jako zemi startupů. To je důsledek aktivit bývalé komisařky paní Nelly Cruz, která startupy velice pečlivě sleduje. Má to velký dopad na inovace a ekonomický růst. Náš ekosystém se v tuto chvíli rychle vyvíjí. Tady vidíte, jak se krajina proměňuje. Delft je tu, město Delft je tady. Yes Delft je jeden z prvních startupových iniciativ v Nizozemí, začala před deseti lety. Poprosím o další folii. Jsme neziskový inkubátor úzce spolupracující s Delftskou univerzitou. Yes Delft, Delft se soustředí na inovativní technologické Eh, firmy, většina z nich je hardwareově orientovaná. My často hledáme slibná řešení a chceme pomáhat růst firmám, které budou dominovat zítřku. Tady vidíte v praxi, jak to věc Delft vypadá. Pomohli jsme akcelerovat víc než 150 firmám, vytvořili jsme 1050 eh, pracovních míst je z Delft, funguje v 80 zemích. Eh, jsme v obla- zastoupení oblasti solárních simulátorů. Další obrázek, prosím, to jsou ty solární simulátory, lékařské přístroje až po robotická řešení. Někteří poslanci Evropského parlamentu i komisař pan Katajnen je z Delft již navštívili. Velice na ně zapůsobilo, jak přímo přispíváme ekonomickému rozvoji. Něco takového by nebylo možné bez podpory Evropské unie. My zaměstnáváme celou řadu fondů, jako Evropský fond pro regionální rozvoj, který podpořil budování naší budovy, včetně laboratoří. Stejně tak provozujeme takzvané KICS, což jsou vědomostní a inovační společenství, třeba KIK pro klimat. Startupy profitují z unijního financování minimálně nepřímou cestou. Ale realita je taková, že většina evropské podpory jde ve prospěch organizací, které mají jak mm, sílu, tak čas na to, aby žádali ty peníze. Ve většině eh, případů startupy by ale nikdy nežádali prostě proto, že je to časově příliš náročné. Nebylo by snad skvělé, kdyby startupy mohly profitovat z evropského financování daleko přímější cestou? Podívejme se na to, jak to vypadá v rané fázi startupu. Když startup přijde do inkubátoru, jako je Yes Delft, tak v podstatě mají nekonečný seznam toho, co by měli udělat. Vyrobit prototyp, prototyp chránit intelektuální vlastnictví, najít obchodní model, vypracovat, vy, vyvotvořit tým lidí. Jíst a spát nebývá na seznamu prioritu úplně nahoře a čas je vždycky rychlejší než cash flow v omezené době musí dokázat strašně moc komplexních úkolů a proto stávající unijní fondy nejsou opravdovým řešením pro startupy. Jde o to, že je to všechno příliš složité. Co by tedy Evropská unie mohla dělat, aby evropské zdroje byly pro tyto startupy dostupnější? Tady jedna dobrá zpráva. z Delft eh, již udělala velkou část práce za vás. Za deset let jsme se stali odborníky na technický entrepreneurship. Víme, jak podporovat startupy. Už jsme zjistili, jak na to. Hovořili jsme se stovkami potenciálních podnikatelů a vyzkoušeli jsme obchodní myšlenky, které se mohou stát špičkami zítřejších dnů jenom 20 startupů ročně je vybráno do našeho inkubátoru z desítek žádostí. Jsem přesvědčen, že Evropská unie může pomoci akcelerovat startupy a usnadnit jim vstup na trh ještě rychleji, než to děláme my teď. Můj plán je takový. Rád bych navrhl jedno, jednoduchý pilotní projekt, který by se týkal, řekněme, deseti evropských inkubátorů, které by podporovaly eh, high-tech startupy. Poskytneme grant 100 000 eur startupům, které budou do tohoto inkubátoru vybrány. Tímto grantem se mohou soustředit na to, jak dostat svou technologii na trh co nejrychleji. Vybrané inkubátory jim pomohou pracovat na technologii, na týmu, na značce a na tom, aby mohli investovat co nejrychleji, protože ty startupy bez tak budou potřebovat externí investice. Samozřejmě, že můžeme debutovat o podrobnostech podmínek, ale mělo by to být co nejrychlejší. Evropa to jsou vždycky velká čísla. Program COSME 1,3 miliardy. 82 miliard na podporu Řecka v příštích letech. Junckerův fondo 315 miliard. Pro pilotní projekt, jak navrhuju já, bychom potřebovali kolem 20 milionů eur na rok, abychom podpořili 200 budoucích špičkových firm v deseti inkubátorech. Může to být unikátní, a velice efektivní cesta, jak využít um, informace a znalosti ze sítě současných inkubátorů, tak aby se složité technologie úspěšně dostaly na trh. Pane předsedo, Vážení poslanci, dámy a pánové, Evropská unie a její granty by neměl být model pro účetní. Granty Evropské unie by měla umožnit lidem přivést na trh nové technologie co nejrychleji. My víme, kdo jsou tito lidé a kde je můžeme najít. Takže pracujme pospolu a vypracujme pilotní projekt pro první ranou fázi, která eh, bude pracovat s Evropským grantem. Těším se na vaše návrhy. Jste samozřejmě zváni, abyste navštívili je z Delft. Je to místo, které stojí za návštěvu, jezdí k nám mnozí politici a vždycky odjíždějí s širokým úsměvem na tváři. Děkuji vám. Ja, recht herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Myslím, že je jenom přirozené, když máte referáty že se šťastně usmívají ty tváře, když vidíte, že nejste jediní, kdo má s tou agendou co společného. Na tom se asi shodneme. Posledním řečníkem pan Michal Collins, který je ředitelem pro, ve, pro veřejnou práci v European Private Venture and Equity Capital Association. Prosím, máte slovo. Thanks so much, uh, Díky. Pane předsedo, dámy a pánové, členové výboru. Je mi potěšením, že tu mohu být, že se mohu podělit o perspektivu Private Capital and Venture uh, Capital Association. Měli jsme tu zadání od výboru položit si určitě otázky ohledně toho, co může eh, rozpočet eh, Evropské unie dělat na podporu malých a středních podniků. Já si říkám, proč venture capital proč rizikový kapitál je eh, tak důležitý? Myslím, že do jisté míry už eh, to zaznělo, už jsme to slyšeli od Garyta Neela. Ty eh, firmy, které podporuje venture capital, jsou právě i ty inovativní firmy, které poskytují ty velké příležitosti do budoucna. Rizikový kapitál to není financovací model pro každý podnik, ani se o to nesnaží. Ale je to dobrý model financování. Tomu, abychom získali kapitál Eh, a bychom ho zprostředkovali těm, eh, těmto malým podnikům, které jsou oporou ekonomiky. Velká část těchto firm, nejenom malých a středních, ale i těch malých, eh, velmi malých, které mají jenom něco víc než 100 zaměstnanců. Myslím, že to je způsob, jak zí, mohou získat peníze, jak jim dát k dispozici financováním a evropský eh, venture capital investuje napříč eh, všemi obory od um, um, těch, které se um, zabývají vším v podstatě od um, farmacie až pod služby, ale nemáme pořád ještě tu efektivitu našich amerických kolegů, na tom ještě musíme zapracovat, pořád je to ještě určitá výzva v Evropě, Vím, pane Rubik, že vy chcete vždycky mít nějaké cíle, nějaké metrické cíle. Jeden z cílů, které si dokážeme představit pro rizikový kapitál v Evropě, abychom alespoň dohnali naše kolegy ve Spojeném, v Spojených státech. Konec konců jsme větší ekonomika, ale náš um, rizikový kapitál je zanedbatelně malý oproti tomu, co vidíme za oceánem. Takže to je ta výzva, které teď čelíme jak eh, mít eh, větší, širší sektor. Myslím, že jsou eh, dva skutečně úspěšné sektory ve světě. Úspěšné země, to jsou Spojené státy a Izrael. Evropská unie pokulhává za oběma. Jedna z otázek je, jeden z problémů je malý, malý rozměr, malá velikost Eh, ten průměrná velikost eh, fondu amerického je dvakrát větší než evropského, což znamená, že eh, evropské fondy mohou pomoci podpořit méně firem a nemohou je podpořit tak na tak dlouhou dobu. My prostě nejsme schopni toho financování kolo za kolem tak aby firma mohla růst od jednoho zaměstnance k deseti, k sta až tisícům. Prostě nemáme ten rozsah, který by nám to umožňoval. A v průběhu uplynulých pěti, pěti, šesti let jen zlomek evropských eh, fondů bylo schopno eh, získat více než 100 milionů. Většinou se to pohybuje kolem 60-70 milionů eur, což znamená, že tyto fondy jsou nejenom příliš malé, aby pokryly větší, větší, množství, větší množství firm, ale také to má značný dopad na to, jak probíhá eh, samotné získávání prostředků, protože eh, často jsou tyto fondy příliš malé, aby zaujaly globální instituční investory. Celková, celkový sektor private equity je důležitý pro získání peněz institucí, zejména globálních institučních investorů. 40 a více kapitálu, který jde do private equity, je z vně Evropy. A pokud se podíváme pouze na ten rizikový kapitál, tak v Evropě tak je to jenom 11% z vnějšku. Proč máme tak malou úspěšnost přilákání? lákání eh, světových investic do středních podniků v Evropě. Proč se nám nepodaří eh, je eh, přilákat k do rizikového kapitálu? Prostě jeden z důvodů je rozsah těchto fondů. Když hovoříte s globálním institučním investorem, což pravidelně děláme, jednou ročně vezmeme naše členy do Ázie, Číny, Japonska, Koreji, abychom s nimi hovořili s institučními investory a oni často mají velký zájem investovat do Evropy, investovat do některých velkých startupů, které tu, které tu jsou. Problém tkví však v tom, že často minimální eh, šek, který jsou schopni vypsat, je příliš velký pro evropské fondy. Třeba jsme hovořili s jedním čínským institučním investorem. Nejmenší částka, kterou jsou schopni vypsat, je 50 milionů dolarů to je příliš pro jakýkoliv evropský fond s pár výjimkami. To znamená, že oni mohou mít zájem o přístup eh, na náš sektor technologický nebo vědecký, ale prostě nemají k tomu možnost. A tím se ocitáme v situaci, kdy nejsme schopni přilákat soukromé prostředky a pak se spoleháme na veřejné. Ovšem, jistě veřejné prostředky mohou se rád klíčovou důležitou roli. Role EIF byla zásadní z hlediska eh, ochrany rizikového kapitálu v průběhu finanční krize. A souhlasím s Garetem, že je tu jistá role pro veřejné prostředky při rozvoji další generace rizikového kapitálu, ale příliš mnoho veřejných prostředků je nyní rozděleno na mezi spousty projektů, spoustu různých zdrojů financování s často velmi náročnými přísnými podmínkami. A jsou to finance, které jsou k dispozici místním eh, fondům rizikového kapitálu. Ale nedaří se podporovat ty velké celoevropské fondy, které by měly schopnost a kapacitu budovat ty skutečně úspěšné evropské firmy budoucnosti. Co hrozí? Pokud evropský rizikový kapitál nebude dost na jejich podporu, podpoří je jiní. No tak pak není problém, pokud jdou peníze zvenku, z Ameriky, kteří chtějí podpořit naše nejúspěšnější, nejvenovatelnější firmy, to je vynikající, ale i tady hrozí riziko. A to, že duševní vlastnictví se pak přesune přes oceán do Spojených států. Ten biznis se mohl narodit v Evropě, ale rozvíje, rozvine se a dozraje v Americe. My chceme podporovat investice z Ameriky, ale chceme, aby americké firmy eh, pak měly, aby tedy evropské firmy měly možnost si vybrat aby existovaly evropské večerové kapitály, které jsou dost velké. A tím se dostává do hry evropský rozpočet. Jak můžeme využít evropský rozpočet inovativním způsobem, tak abychom vytvořili nástroj, který bude dost velký, aby byl atraktivní pro globální instituční investory. Eh, náš eh, návrh je následující. Potřebujeme vytvořit nový eh, nástroj, který bude eh, nadřazený těm jednotlivým fondům. Náš návrh zní takto, nebo naše odpověď, jak může evropský rozpočet lépe podpořit startupy, použít peníze z buď z horizontu 2020, což je eh, povoleno, nebo z nového mechanismu EFSI, aby vznikla síť fondů fondů, které budou dost velké na to, aby potenciálně eh, přilákali eh, globální eh, instituční investory. Pokud nevznikne takováto nadřazená struktura, tak hrozí, že i nadále bude docházet k tomu, že rizikový, rizikové odvětví rizikového kapitálu bude do určité míry úspěšné, ale nebude schopno skutečně rozvíjet celoevropské firmy, abychom měli evropský Google, evropský Facebook, které by byly schopni konkurovat globálně. Takže když se zamýšlíme nad tím, jak můžeme prosazovat inovativnější způsoby podpory malých a středních podniků a startupů, doporučujeme, abychom um, se zabývali takovouto iniciativou, buď přes Horizon 2020 nebo EFSI, což je průchodné. Existuje obrovský zájem, obrovská poptávka od globálních investorů jen eh, potřebujeme přijít s mechanismem, který jim umožní přístup. Děkuji. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji. Úspory z rozsahu, to je samozřejmě téma, kterým se musíme zajíma, zabývat a myslím si, že právě Evropská unie by mohla v oblasti e, úspor z rozsahu Iniciovat nějaké změny je logické, že tam, kde se pracují, pracuje, vznikají nové hodnoty a e, v oblasti startupu je velmi důležité vidět, jaké nové obchodní modely, jaké nové produkty a služby jsou potřeba pro to, abychom e, dosáhli dobrého výsledku z hlediska zákazníků. A tím se dostáváme e, k diskuzi a Lambert má, prosím, první otázku. Já jsem poslanec Evropského parlamentu za Nizozemsko a mám k tomu dvě úvahy. Za prvé, jak důležité je se specializovat, být specialistou, protože startupy eh, v oblasti IKT, informační komunikačních technologií nebo technologií, eh, jsou často velmi specifické. My v regionální politice hovoříme o inteligentní specializaci a vidíte, že jsou tu úplně jiné typy, eh, pokud pojedete například do Berlína eh, nebo do Paříže. To znamená, že já se ptám, jestli věříte na specializaci, pokud jde o startupy. A druhá otázka je více obecná, týká se posledního řečníka. My jsme přinesli Eh, myšlenku těchto fondů, které jsou v rámci eh, EFSI možné. Eh, jsou to členské státy, které mají různé typy fondů a proto bych se rád zeptal, jestli tedy byste mohli pohovořit o těch pobídkách ze strany členských států. Můžeme to nějak skombinovat s fondem EFSI, protože si myslím, že Eh, během minulých deseti let jsme na tomto poli nazbírali mnoha zkušeností. Eh, eh, výbor parlamentu příští týden navštíví Silicon Valley, to znamená, že já jsem velmi rád, že máme toto dnešní slyšení. Děkuji a ptám se dalších poslanců, jestli se k tomu chtějí přihlásit o slovo. Prosím, kolego, máte slovo. Děkuji, budu velmi stručný i druhý panel byl stejně zapálený jako první palí, panel a je to tak, že když jsou pro něco lidi nadšení, mm, mm, tak se to podaří. Já jsem se před dvěma lety ptal inovativních firm, co by potřebovali k tomu, aby mohli více inovovat. A některé věci byly velmi triviální, banální. Například řekli, že si nemohou dát prototyp do nákladu, ale to jsou přece eh, vážné věci, které je možno eh, jednoduše odstranit. My jsme to odstranili, ale říkám to proto, že by bylo dobré, kdyby eh, Evropská komise přeskoumala tyto bariéry, které tu jsou, tak abychom mohli společně řešit tyto problémy. Ve Spojených státech dnes investují na stejné úrovni jako před krizí. Evropská unie investuje o 15 méně, to znamená, že i zde je potřeba prověřit, proč tomu tak je, jaké překážky tomu brání. Možná, že to je úloha pro nás eh, za spolupráce s komisí, abychom tyto věci zjistili a ty překážky odstranili. Děkuji vám za všechny poznatky, za všechny zkušenosti. Pro mě to bylo velmi přínosné. Děkuji. Děkuji. Má někdo ještě něco dalšího? Náš pan předseda, prosím. Merci. D'abord pour remercier chacun. Dovolte mi poděkovat všem přispěvatelům za jejich příspěvky, které jsou opravdu osvětlující. Je zatím cítit velká expertíza, zkušenosti. Eh, jsme se dozvěděli o mnoha eh, iniciativách, které už dospěly k výsledkům a které jsou jakýmsi opěrným eh, bodem, stažným bodem, kterou můžeme vycházet. Pokud je o rozpočet, tak víte, že rozpočet Evropské unie není zas tak veliký, je to možná 1% evropského HDP a velká část tohoto rozpočtu směřuje zejména do zemědělství, to je 40%, Horizon 2020, Eh, zhruba 4, 80 miliard eh, a tady eh, právě je možné a nutné učinit určitá rozhodnutí, určité kompromisy, abychom mohli financovat startupy. Ehm, přesně tak, jak jste o tom hovořili. My jsme usilovně pracovali na tom fondu Eh, strategických investicí, teď máme právní eh, základ eh, plenární, z plenárního zasedání 24. června. Um, a um, teprve tedy na, se nabírají experti a další, ale za několik uh, týdnů už to bude fungovat. Junkrův plán, to je 21 miliard záruk, které Eh, na svým způsobem nám umožňují dát k dispozici 63 eh, miliard záruk s pětinásobným pákovým efektem a eh, z těch 315 miliard potom bude část vyčleněna právě na malé a střední podniky. Budeme Eh, tudíž doufám možnost r, schopni rychle eh, mít dispozici tyto prostředky a vytvořit regionální nebo platformy, nebo uvidíme, jak se to rozvine. A myslím si, že je to naléhavé, že to spěchá, abychom přešli k činům. Za několik týdnů EFSI již bude v plném provozu a takže je důležité, aby jednak Evropa vyjádřila jasnou, silnou vůli um, provádět politiky, které budou podporovat eh, kulturu inovace, eh, ochoty eh, přijímat určitá rizika. A jestliže to bude funkční, tak samozřejmě půjdeme dál. Tím to neskončí, nezůstane to jenom u nějakého pilotního projektu. EFSI může být jakýsi sám o sobě pilotní projekt, a mm, tudíž je důležité, abyste co nejrychleji využili tu část těch 20% eh, eh, procent těch 315 miliard, eh, jestli to bude fungovat nebo ne, jestli to bude opravdu ta páka, která překročí ten investiční deficit, který se nakupil za 10 let, no to uvidíme. Samozřejmě, jestli jsme v dost nepokojivé situaci, abych a roste nezaměstnanost v mnoha zemích. Takže teď jde o to, jestli můžete využít tohoto nástroje, jestli jsou tu, má určité vlastnosti, které odpovídají vašim potřebám, jestli nikoliv, tak co je potřeba, aby to tomu tak bylo. Aby eh, odpovídal tedy těm ambicím, které si vytyčil. Ja, děkuji. gut. Eh. Děkuji, skvělé. Tak teď se dostáváme ke kolečku odpovědí a navrhuji, aby začal pan Marko Malakarne. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Z perspektivy výkonné agentury možná není na místě, aby se účastnil politické debaty, ale Řekl bych něco o tom, co jsme zjistili v průběhu implementace SME instrument. Vypadá to, jako by SME instrument mohl být pilotem pilota. Má to určité charakteristiky, které jsou čím si podobné Junkrovou plánu v daleko menším měřítku a přitahuje to zájem investorů, přitahuje to zájem národních uh, institucí. Uh, Víte, že komise a výkonné agentury normálně mají co dočinění se zástupci národních států, aby nám pomáhali monitorovat implementaci. Po léta jsem participoval na diskuzích, programových diskuzích a ta otázka, když to zjednoduším, je, co ten program může přinést mé zemi. V debatě k našemu překvapení je v diskusích, které jsem vedl neformálně, osobně, při návštěvách, tak eh, v podstatě SMI instrument se pak eh, objeví otázka, co může udělat moje země, můj region, čím může přispět. A to je pro nás důkaz toho, že je možné, že to zatím není nic systematického, ale ten potenciál tam je. To znamená získávat další zdroje od regionálních a národních orgánů. A to pak opravdu může být velká podpora pro malé a střední podniky. Souhlasím s vámi, pane předsedo, že co se týká financování z Horizon 2020, to je skutečně kapička v moři. Děkuji. Děkuji srdečně. Další, pan Garrett Murray. já eh, zatím nevím, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Máme tady otázku rizikového financování, ale otázka je, jak bude rozmanitá ta krajina v oblasti rizikového kapitálu v příštích letech. To je třeba znova prověřit. No, větší konkurenceschopnost, specializace. Naše zkušenost je, že podnikatel přímo či nepřímo, když eh, je podporován a má podnikatelský plán, tak pak dochází ke změně. To je realita. Inovační fond, tam sázíme na inovace. Nepřímá podpora, to by byla pomoc. Je třeba podporovat eh, ty akcelerátory je třeba vidět, aby je třeba přispět ke změnám. V podstatě se to všechno stále mění. Je to dva podnikatelé, pak tři podnikatelé. Kolega a já jsme si vlastně zajedno. Potřebujeme nové fondy, nové manažery a ten mikromodel, který vidíte v Silicon Valley, se snažit eh, napodobit. Je tady budou vždycky regionální rozdíly a myslím, že i z AIF e to nebude jinak. Děkuji. Další Verne Neuwirth, Riedl. Já bych si přál dvě věci. Jedna je, aby podnikatelé v Evropě zase měli uh, svůj pověst, aby byli podnikatelé váženi. Uh, Myslím, že v Evropě máme příliš mnoho regulací, že jako podnikatel eh, je často srovnáván se srančaty nebo s něčím podobným. To obecné vnímání podnikatelstva není příliš pozitivní. Jde o to, abychom získali dynamiku, aby, podnik, aby Evropa byla zase oblastí podnikatelů a ne, aby tam všechno všemu bránilo. Jde tady také o kombinaci nejrůznějších prostředků na financování banky, private equity, crowdfunding, samozřejmě státní podpora, podobné věci. Všechno se musí ale lépe koordinovat. Jde to jenom v té kombinaci. Nebude to fungovat, když budete mít nic. Ono to nebude fungovat jenom, když budete mít přes burzu, nebude to fungovat, když budete mít jenom banky. Rozhodující je mix vhodný pro toho podnikatele, aby jemu to vyhovovalo. To je to rozhodující. Je potřeba mít daleko větší míru transparentnosti na trhu. Je třeba vidět, jaké formy financování jsou vůbec k dispozici a co tady jak mání. Děkuji. Dostaneme se k dalšímu. Pan Petr Goldemont, prosím. Děkuji. Rád bych eh, komentoval to, co tady zaznělo. Ta specializace je důležitá. My se specializujeme na ty hardwareové startupy s inovacemi. Máme startupy, které lákáme z celé Evropy a to je velice důležité pro specializaci. ESFI a jeho funkce pro startupy a startupové organizace. Čert, ďábel vždycky tví eh, v detailu. Musíme vyčkat, jak to bude. Uvidíme, jak to bude s tím fondem pro malé a střední podniky. Jde o to, že fáze jedna pro startupy je k mání jednou za rok a pro mnohé startupy tohle bude problém když prostě přijdete chviličku pozdě, tak máte na rok smůlu. Takže to jsou mé poznámky k těm podrobnostem a uvidíme, jak to prostě v praxi se vyvrbí. To je všechno, děkuji. Srdečně děkuji a v neposlední řadě pan Michael Collins. Děkuji, pane Rybigu. K těm poznámkám členů výboru. Pane van Nistleroji, vaše otázka týkající se fondu. No, je spoustu startovních iniciativ v členských státech. Máte naprosto opravdu, že podpora existuje. Už ano. Výzva, s níž jsme konfrontováni u stávající podpory na národní úrovni, je, že podmínky jsou složité kde ten fond musí sídlit, kde musí sídlit firma, do níž se má investovat. To jsou všechno věci, které to komplikují. Peníze sice existují, ale je to všechno tak zajištěno a pojištěno, tak že je těžké se k tomu dostat. Vidíme to u členů, kteří tu podporu získají, i když větří dobrý obchod – máme tady to pravidlo dvou hodin, tak eh, možná je to mm, za pár, pár metrů za hranicemi a pak se tam nedá investovat kvůli těm podmínkám, které jsou stanoveny. Co se týká lokálních eh, podporných bank nebo lokálních investorů, ale musím říct, že je tady ta výzva pro využívání veřejných zdrojů měly by být panevropské fondy, což ovšem zase znamená, že některé členské státy a některé části kapitálu se k těm penězům nedostanou, protože bude se podporovat to, co bude excelentní, půjde to tam, kde budou nejlepší investiční podmínky a to je logika, s níž musíme počítat, když chceme pracovat s tím kapitálem. Náš návrh by byl, aby fond byl zprávován manažerem z finan- ze soukromého sektoru. Investiční rozhodnutí by přejímal soukromý sektor. To je rozhodující, protože když chceme objektivně přitáhnout investory, tak je třeba mít tu důvěryhodnost ti lidé existují, existují ty firmy, které vedou takovéhle fondy a tu důvěryhodnost potřebujete, když eh, chcete třeba oslovit velký korejský penzijní fond nebo nějakou americkou pojišťovnu, tak musíte mít toho manažera soukromého sektoru a ne někoho z veřejného sektoru. Ještě otázka k překážkám při investicích. Jedna z největších eh, překážek, kterou vidíme, u rizikového kapitálu je regulační prostředí, tedy kapitálové prostředí pro banky a pojištění a zajištění je stále e, problematickým elementem při investicích. A ještě na to, co vy jste se ptal, pane předsedo FCI, e a úspěch. Potenciálně to může být úspěšné, ale uh, není možné jenom opakovat opatření. To tady zaznělo. FC je skvělá šance přijít s novými myšlenkami, ale když budeme jenom navyšovat stávající systémy, tak nedojde k té změně, v níž doufáme. Srdečně děkuji. Myslím, že to pro nás bylo všechno velice cené. Viděli jsme, chceme-li se dostat v této oblasti dál, je třeba přijít s impulzy. Myslím, že impulzy a podněty jsou lepší než nějaké hrozby a tresty. To je důležitá věc i tady pro parlament, protože mnozí se domnívají, že tady z parlamentu mohou věci regulovat lépe než jiní, kteří fungují přímo v ekonomice. Myslím, že bychom si také měli zvážit, abychom zmapovali pobídky, takže prosím, aby abychom my na evropské úrovni utvářeli pobídky. Prosím vás, řekněte nám to, víte-li kudy. My jsme tady od toho, abychom to realizovali a uděláme to rádi. To je důležitá věc. Společně budeme silnější. Dnes se tady sešla skupina lidí, která chce věci uvést do pohybu. Je hezké, že v Evropě je to možné. V tomto smyslu předám slovo na závěr panu Murecanovi, aby se s námi rozloučil a definitivní konec potom náš pan předseda. Děkuji, děkuji Paule. I za sebe bych rád poděkoval všem účastníkům za velmi důležité a zajímavé podněty. Eh, já si myslím, že náš dnešní eh, den splnil svůj účel, to znamená, že jsme přednesli ty základní myšlenky, právě proto jsme pozvali vás, to znamená zástupce obchodních asociací, zástupci veřejné a, a, akademické sféry, jde, je důležité, abyste vnášeli do naší práce eh, nové myšlenky, abyste zajišťovali ten styk se Eh, s realitou a je zároveň velmi důležité, abychom vytvořili spolehlivý transparentní rámec, hledali synergické efekty, hledali smysl v našich eh, projektech a kromě toho musíme plnit svoje domácí úkoly. Pokud jde o evropský rozpočet, slibujeme vám, že se postaráme o rozpočet Evropské unie, který bude plnit svůj účel. Děkuji všem, kteří se účastnili a děkuji také sekretariátu výboru eh, pro rozpočet, že umožnil konání tohoto semináře a v tomto duchu předávám slovo panu předsedovi výboru pro rozpočet. Prosím. Bien, je voudrais... Já bych rád Eh, ke konci tohoto slyšení vyjádřil své uspokojení. Debata byla bohatá, pestrá. Děkuji všem eh, přispěvatelům, každému zvlášť. Děkuji za analýzu a expertízu, s kterou se nás podělili, eh, své zkušenosti. Děkuji Zikfridovi Murešanovi a Polovi Rubigovi za to, že se zastili iniciativy zorganizovat toto slyšení. A nezbývá než konstatovat, že máme veškeré předpoklady k tomu, abychom uspěli. Pro jediný problém je, že to prostě nefunguje. Ale, alespoň ne na té mm, úrovni, jak by to mohlo. Protože jsme trošku uzavřeni eh, v té národní mm, eh, perspektiv, perspektivě, nikoli v evropské. Um, jistě, že to financování je zásadní, ale aby se investoři angažovali, musíme z, samozřejmě zareagovat na, aspoň na, a splnit aspoň minimum určitých e, podmínek. Musíme dotáhnout vnitřní trh, který je stále ještě příliš rozrobený, což e, omezuje samozřejmě e, manévrovací prostor podniků. A když se podíváme na peripetie eh, například eh, řecké krize, jestli vystoupit z eura nebo ne, to všechno vytváří eh, další nejistotu. Takže bychom se samozřejmě měli vyhnout této nejistotě a měli bychom obnovit stabilitu a důvěru. Do určité míry jsou potřeba strukturální reformy, které jsou podmínkou konkurenceschopnosti a ziskovosti malých a středních firm. Eh, pokud nejsou tyto podmínky k dispozici, tak pochybuji, že bychom mohli eh, skutečně eh, investovat. Takže je naléhavě potřeba bojovat proti jakési normativní hysterii, která někdy je odtržená od reality, zná vytváření dalších pravidel. Je tu jakási, jakési zdání moci jenom tím, že vytváříme nová pravidla, direktivy, směrnice, které jen dávají ehm, podniky do svěrací kazajky. Když chceme všechno zregulovat, ehm, zharmonizovat a tak dále. Takže zbývá obrovský, obrovské pole působnosti pro zjednodušený a debirokratizaci. Ono to eh, nás hodně stají a nemůže všechno záviset na eh, dotacích. Eh, samozřejmě jsou tu také Eh, eh, různé jak se, jakési produkční daňová a jiná zátěž, což všechno potom vede k delokalizaci, tím pádem dezindustrializaci a deinvesti, eh, opaku investic, odlivu investic. Takže musí, na jedné straně ti, kteří nemají úspory, tak a snaží se zároveň řešit veřejné deficity, pak nemohou investovat. Je potřeba po, dát jasnou pobídku podnikání, to je jasné, ale připustme a uvědomme si, Přijel, zhostili jsme se naší zodpovědnosti, máme Evropský fond pro strategické investice. To je celoevropský, panevropský fond. A já eh, apeluji na mobilizaci všech, eh, všech prostředkovatelů, všech specialistů, všech aktérů, aby vytvořili platformy na regionální místní úrovni. To je všechno potřeba teď konkretizovat. Musíme jasně eh, zhodnotit to, co funguje, to, co nefunguje. A nemějte nejmenší pochybnost o tom, že jsme připraveni v této věci reagovat. Chci zúraznit lidský faktor eh, podnikatelského ducha a dnes díky vám, kolegové, jsme ukázali, že výbor, rozpočtový výbor Evropského parlamentu skutečně má na srdci malé a střední podniky a každá firma eh, si, si musí sama se zhostit profesního školení a vzdělávání. To nemůže zvládnout žádná veřejná instituce, ale je důležité, aby tam, kde se to daří v některých eh, zemích, jako je Nizozemsko, Rakousko a jiné, aby sloužily jako vzory těm ostatním. Takže vám děkuji, děkuji všem účastníkům této debaty, tohoto panelu. Děkuji vám, drazí kolegové. Takže myslím, že můžeme tímto uzavřít eh, s optimismem. A teď už záleží vše na eh, dobré vůli.